Good morning, colleagues, and, uh... Dobrý den, kolegové. Vítám vás. Druhý den na zasedání této společné parlamentní kontrolní skupiny. Dnes máme na programu eh, politický cyklus Evropské unie 2014 až 2017 a 2018 až 2022 a především priority Evropské unie v oblasti boje proti organizovanému a závažnému mezinárodnímu zločinu. Dnes budeme eh, organizovat tuto, tuto druhého kole Eh, diskuse a budeme pokračovat podle našeho postavu, eh, eh, postupu. Doufám, že toto pro vás bude užitečné. Jenom krátká technická poznámka. Po včerejší schůzi se, zašli, se sešli spolu předsedové a hovořili o určitých detailech. Včera jsme se shodli na téměř všech bodech. Probrali jsme je, děkuji vám za to. Měli jsme takové určité připomínky eh, v eh, radě a vypracovali, jsme kompromisní pozměňovací eh, kompromisní návrhy. Tyto kompromisní návrhy vám budou rozdány a v 11 hodin budeme je, diskutovat o jednacím řádu a doufám, že se nám podaří dokončit jednání a že se dohodneme o jednacím řádu. Takže v nejbližších okamžicích dostanete tyto kompromisní návrhy, do kterých jsme zapracovali vaše návrhy. Dále eh, vám o tom řeknu něco blíže v 11 hodin. A kolegové tedy, budeme pokračovat dnešní dopolední debatě, která bude zorganizována stejně jako včera to znamená, že vždycky dostanou slovo dva poslanci národních parlamentů a jeden eh, europoslanec, dokud nevyčerpáme všechny žádosti o slovo. A eh, nyní dávám slovo Ašerům. Chtěl bych přivítat eh, předsedu stálého výboru k, o, k mezinárodní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti Evropské rady a Oliviera eh, Ondyho, náměstka generálního ředitele pro bezpečnost z DG Home. Budou hovořit o boji proti organizovanému a závažnému mezinárodnímu zločinu. Kolegové se zmíní o minulém politickém cyklu a o určitých závěrech a budou hovořit o politickém cyklu 2018 až 2021. Na žádost výboru Libe komisař King představil eh, komplexní bezpečnostní hodnocení, a které bylo předloženo členským státům. Já jsem ho ještě neviděl. Eh, v případě, že chcete vědět, co pokrývá, zabývá se tím politickým cyklem, jak jsme o tom hovořili, dále větší angažovanost členských států a lepší integrace politického cyklu Evropské unie do vnitrostátního plánování, multidisciplinární a multinárodní přístup, eh, přístupy různých zemí a otázka polikriminality. Takže máte slovo na 10 minut, pane Kloc. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Eh, dobré ráno. Rád bych začal tím, že poděkuji za tuto příležitost hovořit na této společné parlamentní kontrolní skupině jménem předsednictví Rady jako předseda výbo- bezpečnostního výboru Kozy od jeho vytvoření v roce 2010 evropské eh, politiky vytvořily fórum pro dialog a společné operace v boji proti závažné a organizované trestné činnosti. Tyto skupiny neoperují jenom v jednotlivých českých státech jako takových. Podle nejnovějších podle nejnovějšího hodnocení eh, hodnocení závažné trestné činnosti 7 z 10 takových, eh, takové trestné činnosti probíhá ve více než třech zemích Evropské unie. Tím, že se eh, zainteresované skupiny z různých skupin skládají dohromady, politický cyklus eh, odpovídá nebo vytváří společnou platformu členských států. V roce 2017 tento rok 2017 byl pro politický cyklus významným mezníkem, protože jsme uzavřeli přích předchozí cyklus a připravujeme nový politický cyklus eh, u únoru byla publikována zpráva nezávislá k tomuto politickému cyklu. V té zprávě se objevila řada návrhů na vylepšení, především reportingu týkající se činností. Většina z těchto doporučení byla vzata v úvahu, když se vytvářely nové závěry pro pokryčování politického cyklu. V květnu Rada bezpečnost a vnitro schválila nové prioritní oblasti boje proti závažné a organizované trestné činnosti na období 2018 až 2021. Europol hraje významnou roli v realizaci těchto aktivit v rámci Eh, politického cyklu eh, společně s národními zainteresovanými skupinami a eh, dalšími aktéry na vnitrostátní úrovni. Europol vytvořil hodnocení rizik, které vychází z našich priorit a stanovuje modus operandi těchto skupin. Je jisté, že všechny země a regiony Evropské unie nejsou stejně postiženy stejnými problémy, ani nejsou ve všech stejné formy organizovaného trestné činnosti a nemají tedy stejné priority. Je politická diskuse o prioritách v novém cyklu, doporučení, dále SOKTA, které eh, se můžete eh, aktivně účastnit. Pokud jde o priority a dát je dohromady s takovým velkým eh, počtem přítomných, není snadné. Pro nadcházející cyklus jsou oblasti, kterých se účastní nejvíce členských států. Za prvé, umožnění eh, ilegální imigrace, eh, za druhé obchodování s lidmi, za třetí syntetické drogy, za čtvrté kanabis, kokain, heroin, za páté nezákonné obchodování se střelnými zbraněmi, za šesté dětské sexuální vykořišťování a za sedmé E MTIC podvody týkající se chybějícího obchodního článku při obchodování uvnitř společenství. E, Pokra- tento cyklus tedy e, pokračuje. Tak na základě minulého cyklu jsou zde určité změny, které se vycházejí ze statistik. Jinak naše největší obavy zůstaly v podstatě nezměněny ve srovnání s uplynulými léty ve strategickém plánování a implementaci aktivit v politickém cyklu vidíme určitý vývoj. Za prvé, struktura nového politického cyklu se zabývá polikriminální eh, povahou závažných eh, závažné a organizované trestné činnosti, především eh, pokud jde o vyhledávání majetku z trestné činnosti a e, podvody s platebními kartami jsou naší velkou prioritou. Jsou dále další velké oblasti e, tohoto, této závažné a organizované trestné činnosti, které byly e, pojmenovány a definovány, tak jako je ten chybějící obchodní článek při obchodování uvnitř společenství, podvody v oblasti spotřebních daní a zloči, zločinnost v oblasti životního prostředí. Toto všechno pomáhá vytvořit synergii a vytvořit cestu pro multidisciplinární a multiagenturní eh, postup Modus operandi se neustále proměňuje, ještě daleko více se propojují činnosti na, mezi centry, která jsou v různých geografických oblastech. Dále jsou eh, samozřejmě velmi důležité, nebo proto jsou velmi důležité, akce na evropské úrovni. Eh, v hodnocení eh, hrozeb, které vypracoval Europol, se objevují, eh, eh, eh, nebo toto hodnocení je významné pro jednotlivé členské státy, aby mohly bojovat proti největším hrozbám a dává nám to možnost je předvídat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. A dávám slovo panu Nidimu na 10 minut. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych vás nejprve všechny přivítal, především kolegy z národních parlamentů. Chtěl bych vyjádřit svá eh, přání úspěchu pro tuto eh, společnou parlamentní, meziparlamentní skupinu Europol se eh, poměrně výrazně rozvinul v posledních letech díky vedení svého výkonného ředitele pana Wainwrighta a mm, Myslím, že si skutečně zaslouží zvláštní skupinu, zvláštní výbor také na podporu své činnosti. Děkuji, že jste zvolili toto místo vzhledem k tematice, což je organizovaná zločinnost. Neznamená to ovšem, že organizovaný zločin zůstává hlavní hrozbou naší bezpečnosti, naší prioritou. Nerky a hm, zmiňoval celou řadu věcí, které ty činnost, jsou aktivity nebo činnosti, které jsou z podstaty věci přeshraniční. Tedy celoevropské. Mnohé z nich mají mezinárodní dopady. Zachází to tedy za hranice Evropské unie. 40 operací se týká i třetích partnerských zemí. Je to také mezisektorové. To je další výzva. Mnoho aktérů se na těchto aktivitách podílí. Využívají technologie, kyberprostor samozřejmě je nejlepším příkladem. Ale technologie má různou povahu. Je to samozřejmě oblast z těchto důvodů, kde Europol může nejlépe podpořit národní orgány. Právě v těchto oblastech může Europol přinést nebo naplnit svůj plný potenciál, především díky vývoji center excelence, center e, zkušenosti jako je Centrum pro pašování, kybernetiku, kde se Europal stal světovým referenčním místem pro e, e, postupu, pro, postupu proti Darknetu. Že kromě aktivit Europolu v tomto cyklu Eh, vycházíme z analytické báze, kterou připraví Europol, ale čerpá ze zkušeností z různých služeb členských zemí. Je to konsensuální postup, kde si evropské orgány stanoví priority a Erky dobře popsal inovaci tohoto cyklu při stanovování priorit a je to oblast, která je, a to je velmi eh, řídké, že mimo tyto um, široká, tato široká doporučení um, má mechanismy na úrovni Evropské unie, eh, které jdou, zachází za, dál za ten operační aspekt, protože ty operační plány už nejsou jenom na papíře, není již to jenom něco teoretického. Operační plány vlastně s pomocí orgánů členských zemí, které dobrovolně vedou jednu z aktivit, aby zajistili, že stanovené cíle budou plněny. Ale také aktivity a plány, které eh, pravidelně mm, sledují operační výbory na evropské úrovni, aby bylo zajištěno, že priority jsou správně stanovené. Nový cyklus je trošku jiný. Erky hovořil o hodnocení, který jsme provedli během minulých cyklů a důležitým aspektem tohoto cyklu je následující. Je tady důraz na výsledky. V minulosti jsme občas mohli propadnout pokušení se příliš zaměřovat na procesy, krásné plány a nepříliš na vlastní operační aktivity a způsob, jak podpořit orgány v trestním řízení, je tato činnost skutečně vykonávat. Takže toto je to nejdůležitější. Druhá věc je silná angažovanost přebírání odpovědnosti národními orgány. Není to nějaká eh, nadstruktura, je to věc, co eh, národní orgány vnímají jako něco svého a eh, to souvisí s typem operací, které provádějí doma. Je to multiagenturální aktivita, ne, není to jenom Europol, účastní se toho mnoho národních agentur a také čerpají ze zkušeností ostatních evropských agentur a tady především tedy e, zkušenosti Evropské pohraniční břežní stráže v oblasti pašování lidí. Toto činnosti mají velice mezinárodní povahu, a mm, souvisí to s tím, co vypracovává Europol společně s partnerskými za, zeměmi v okolí a e, podporou evropských institucí ve formě malých dohod. Erky popsal priority, to je velmi důležité, byl tady velký spor o e, při snaze zúžit e, počet tematických oblastí Myslím, že jsme nakonec dospěli k deseti důležitým, vysoce e, ceným prioritám, kde evropská spolupráce má největší smysl. A je to také cyklus, kde poprvé plně integrujeme technologickou dimenzi, především e, k, e, k, přes sektorální fenomény, jako je prodej přes internet, kde se snažíme zase mm, čerpat tady nebo využívat to, co Europol má, to je to nejlepší e- expertíza. Nechceme, aby to bylo teoretické plánování, má to být operační e, činnost. Především je to oblast, kde vaše kontrolní skupina může přinést přidanou hodnotu a E, také mm, budování vazeb na národní úrovni, kde toho, těchto nástrojů mohou nejlépe využívat. Děkuji, pane Onidy, děkuji za vaše prezentaci. Nikdo se nepřihlásil o slovo po těchto prezentacích, ale pokud by někdo chtěl tedy, tak se může teď přihlásit. Chcete zde prosím. Muchas gracias. Děkuji vám, pane předsedo. Jenom pár připomínek týkajících se, nebo na pana Korta a na pana Onidyho. Hodnocení politického cyklu 14 až 17 se považuje za informace, které jsou eh, vyhrazené v rámci Evropské unie. A já tedy se ptám, zda ta reference, o které se hovoří ve studii, se má klasifikovat jako vyhrazené Evropskou unii a eh, tedy považovat celé to hodnocení za eh, dokument, který je E, utajený. Dávám to k, tedy k diskusi, když se podíváme na kalendáře politického cyklu Evropské unie a e, stanovení priorit. Zda by se to nemělo propojit? Za druhé, byl, efic, e, byl efektivní politický cyklus Evropské unie 14 až 17? členské státy, které se ho účastnili, byly jakýmsi vybraným klubem a účast zemí se s ubíhajícím časem snižovala. Další prvek na schůzích, na kterých se stanovily priority, vyplynulo zcela jasně, že velmi často eh, přítomní národní zástupci eh, nemohli žádně, žádným způsobem zavázat své vlády a ovlivnit je, jak se postavit k tomu problému. A pan Kurkort a e, pane e, Onidy e, to tedy mělo vliv na průběh politického cyklu. Ten politický cyklus nebyl úspěšný. A znamená to tedy, že většina se zaměřuje, většinou se zaměřuje na represi a nikoliv na prevenci. Ty priority se taky předkládají jako více oblastní, A jak velmi dobře víte, tak tím vlastně vznikají ztracené příležitosti. A rád bych tedy věděl, jaká je vaše reakce na tyto pochybnosti, které mám. A jinak souhlasím s panem Onidym, že e, nyní je hlavní prioritou boj proti terorismu. E, tento Evropský parlament říká ano této věci, protože a vzhledem k tomu, že to je společná záležitost, tak vytvořila, vytvořil pracovní skupinu, e, abychom mohli přispívat k boji proti terorismu. To je z mé strany všechno. Děkuji vám. Eh? Děkuji. Jsou další otázky nebo komentáře? Pokud ne, tak poprosím o rychlou reakci obou řečníků, pan Kurz a pan Nejdy. Jenom velice rychle, prosím, zareagujte. Ano, děkuji. Co se týká toho hodnocení, eh, ano, to je klasifikovaný, to je utajovaný dokument. Ehm, problém s jeho zveřejněním není ani tak to, že je utajovaný, ale spíš to, že obsahoval informace vlastně národními orgány. Jinými slovy jsme s nimi museli konzultovat, než ehm, jsme to hodnocení dali k dispozici. Je to, myslím, dobrý příklad toho, jaké máme možnosti a způsoby pro využívání a zveřejňování materiálu v rámci této dohledové skupiny. Co se týká toho programu v rámci politického cyklu, myslím si, že to, ten, ten celkový popis těch jednotlivých kroků velice pečlivě zohledňuje to, aby tyto akce byly co nejlépe harmonizovány s hlavními milníky na evropské i národní úrovni. To se samozřejmě týká i otázky zdrojů, protože ta je velice důležitá, chcete-li cokoliv podnikat. Předchozí cyklus byl účinný, ale jak se ukazuje v tom hodnocení, a e, to pan Diaz Demera dobře ví, bylo zde stále příliš mnoho jaksi těch teoretických aspektů toho cvičení. Je naprosto běžné, že u národních orgánů cokoliv, co je nad rámec národních priorit, přichází až jako druhořadý aspekt. A proto v rámci diskuse o tom politickém cyklu tentokrát dáváme daleko větší důraz na skutečnou integraci a diskusi s jednotlivými národními orgány, aby tento politický cyklus integrovali do své národní politiky. Takže předpokládáme, že tento nový design a veškerá snaha v oblasti monitoringu, kterou podnikáme, definujeme různé styčné body, že to tady bude moci probíhat do daleko větší míry než v minulosti. Aspekt prevence souhlasím s tím, co říkáte. Asi se stále dost nesoustředíme na prevenci. Je pravda, že tento cyklus se primárně týká těch korekcí v oblasti vyšetřování, spíše než toho, že bychom se zaměřovali na prevenci určitých zdrojů zločinu. To tam také je, ale není to naše hlavní za, zaměření. Jde hlavně o ten vyšetřovací aspekt. Co se týká terorismu, eh, já si myslím, že ty priority musí být zachovány, ale nemělo by to odvádět naši pozornost od těch ostatních věcí. Nesmíme na ten zbytek zapomínat. Podíváme-li se zde do sálu, jsou zde zástupci národních parlamentů a Oni všichni znají ty problémy s řízením zdrojů na národní úrovni. Terorismus eh, v některých členských státech eh, v podstatě vysává většinu dostupných prostředků a bohužel to je důvod, proč eh, ten politický cyklus je tak dobrý nástroj, protože nám umožňuje poskytnout dostatečný důraz na tradiční a velice důležité aspekty bezpečnosti. tak jestli můžu dodat, ano, ještě před ještě předtím eh, pan eh, Papatiedorus z Řeckého národního schromáždění se chtěl na něco zeptat, takže eh, vezmeme si tu otázku a potom můžete zareagovat. Prosím. Děkuji vám mnohokrát. Rád bych poblahopřál těm prezentacím a k tomu strukturovanému přístupu k prioritám nového politického cyklu. Ale mám jednu otázku. Co se týká toho hodnocení předchozích akcí, vy jste řekli, že jste zohledňovali provedená doporučení v rámci toho hodnocení, abyste definovali nové priority. Mezi těmi sedmi prioritami, které navrhujete, nevidím nic o boji s kyberkriminalitou. Na jednu stranu je to eh, určitý druh terorismu, a na druhou stranu je to také něco, co působí napříč celou EU. Mnoho členských států to alespoň tvrdí. Kyberkriminalita souvisí s organizovaným zločinem a se všemi formami terorismu. Nejde pouze o radikalizaci určitých skupin. A proto se vás chci zeptat právě na toto. Neměla by krim, kyberkriminalita být mezi prioritami Europolu? A nebo si myslíte, že stačí lepší koordinace mezi vládami a konkrétnější opatření pro lepší nakládání s tímto problémem, protože on se zdá být i na vzestupu, jak v Evropě, tak mimo ní. Kolegové, tak najednou se roztrhl pytel s žádostmi o slovo. Možná, kdybyste na příště mohli požádat o něco dříve, eh, nám by to dosti pomohlo. Tak ještě umožníme jednu otázku pana Laneta z estonského parlamentu, prosím. A to bude poslední otázka, prosím pěkně. Děkuji vám. Ähm, Teaste Meera küsimusega vaikselt edasi, see puudutab just seda külge, et, ähm, et kui me kogume juurdluste käigus eri... Děkuji. Já bych navázal na to, co říkal pan Dias Demera. Pokud schromažďujeme informace během vyšetřovací fáze ohledně příčin vážných zločinů, tak eh, poté eh, vždy začínáme řešit prevenci. Je potřeba, aby Europol byl proaktivní a poskytoval informace a pomáhal těmito informacemi bojovat se, se zločiny v určitých členských státech. Nejde o získávání dodatečných informací, oni už mají ty analytické informace, takže možná by stačil proaktivnější přístup. Děkuji vám, takže teď pan Kurt. Děkuji. Pokusím se zodpovědět všechny tři otázky. Ale nejprve mi dovolte stručnou poznámku. Olivier už odpověděl k té první otázce, ale ze strany členských států vidíme rovněž to, že první politický cyklus 2013 až 2017 byl úspěšný. Mohou členské státy dělat více? Ano, mohou, samozřejmě. Měli by jednat rychleji, účinněji a preventivněji. Takový je ten přístup, který vidíme, který očekáváme. A můžeme říci, že hodně pomohlo, že jsme združili různé složky v oblasti vynucování práva a v celní oblasti, aby spolupracovali přeshraničně. Vidíme rovněž to, že spolupráce s třetími státy během nového politického cyklu je naprosto zásadní pro vnitřní bezpečnost EU. Aktuálně, eh, co se týče těch priorit, které jsem zmínil, a co se týče eh, priorit, které zazněly v té druhé otázce, já jsem jich zmiňoval sedm z těch deseti, protože to jsou ty, kde ta participace členských států je nejvyšší, ale je zde jedna priorita u organizovaného zločinu s nemovitostmi. Pak tady jde také o velikost těch o, o, o velikost objemu aktiv kriminálníků. A pak je tady také priorita v oblasti environmentálního zločinu. Hovoříme-li o kyberkriminalitě, tak eh, tento aspekt to je jedno téma v rámci našich priorit. Sem spadají podvody s kreditními kartami, kybernetické útoky a také zneužívání dětí. Takže ono to v tom eh, seznamu priorit je, ale e, kyberkriminalita je něco naprosto průřezového, to znamená, prochází to všemi těmi prioritami, které máme. A vidíme také to, jak už jsem zmínil, že spolupráce s celními orgány je velice důležitá a stává se stále důležitější. Já jsem velice vděčný, že Europol odvádí tak dobrou práci, co do angažování policejních a celních eh, agentur, že přivádí k jednomu stolu. A pak ta poslední otázka. Může tato práce být proaktivnější a působit preventivněji? Ano, samozřejmě. To je to, co už vidíme, co očekáváme a v čem podporujeme členské státy. V dnešním světě, kdy jsou služby online a k trestným činům dochází velice rychle, eh, to znamená, že i policie musí umět reagovat velice rychle, musí se umět podělit o osvědčené zkušenosti. A ano, ty osvědčené postupy sbíráme a sdílíme, ale samozřejmě v této oblasti očekáváme více. Děkuji. Tím se dostáváme k víceletému programu Europolu. Bude to prezentace Roba Wainwrighta, eh, výkonného ředitele Europolu. A v tomto ohledu poprosím eh, pana Ajka, aby se ujal předsednictví. Nii, aitäh ka minu poolt eh, äsjase paneeli lõpetanud esinejatele ja Já bych chtěla poděkovat všem za jejich příspěvky. Za sebe bych chtěl všechny pozdravit. Máme tady, eh, tady druhý bod pořadu jednání, kde pokračujeme a eh, v našich diskusích o víceletém programování pro Europol.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 ma alustan siis eh, natukene algusest uuesti, et eh, ma ei tea, palju siin kaduma läks. Já budu pokračovat, nevím, co se tady ztratilo překladu. Budeme pokračovat k dalšímu bodu jednání, je to víceleté programování Europolu. Ehm, víceleté programování, víceletý program byl Ehm, předán všem delegacím 10. července 2017. Dostali jsme komentáře dvou delegací pouze z Evropského parlamentu a e, komentář pana Pistoria z e, německého Bundesrátu. E, byl to prezentováno Europolu 3. října 2010, abychom příliš um, to neprotahovali, tak bych předal slovo panu Robovi Wainwrightovi, výkonnému řediteli Europolu, na 10 minut a pak si budeme vyměňovat mm, názory a všichni, kdo mm, si budou přát slovo, se mohou přihlásit. Prosím. Thank you, Mr. Ake. Thank you, Mr. Moraes. Děkuji vám, pane Eiku, děkuji, pane Moraesi, blahopřeji vám i vašim kolegům k úspěšnému zřízení této dohledové skupiny eh, nad Europolem. Souhlasím s předřečníky ohledně významu zřízení této skupiny. Je to jeden z úspěchů nového nařízení o Europolu, které předpokládá, že bude zřízena posílená meziparlamentní eh, spolupráce a dohled nad Europolem, což zlepší odpovědnost, legitimitu a myslím si také eh, profil Europolu v rámci EU jako celku, což je velice důležité pro to, abychom ujistili naše občany o tom, že máme úči- účinné mechanismy pro boj s přeshraničním zločinem a s terorismem. Nemusím snad dodávat, že Europol bude sloužit tomuto výboru e, jak jen bude umět. Dostal jsem 10 minut, abych vám prezentoval víceletý e, program e, Europolu pro nadcházející období jako u všech podobných dokumentů, ten text je takový dosti suchý, ale já se pokusím ho oživit eh, tím, že vám vysvětlím, co se za tím textem skrývá vzhledem k hodnotám, jaké Europol má, jak přispívá členským státům v boji proti eh, kriminalitě a terorismu. Doufám, že se eh, stihnu také vyjádřit k některým těm otázkám, které již byly položeny v souvislosti s tímto. Takže ten programovací dokument se stává ze strategických cílů, které jsou založeny na pětileté strategii Europolu. Samozřejmě náš plán prostředků pro splnění těch cílů eh, tam také hraje důležitou roli a také zde hraje roli externí strategie, kterou potřebujeme podle článku 12 nařízení o Europolu. Strategie Europolu určuje práci Europolu a ambicióznost pro příští pětileté období. Vidíte to na snímku kde popisujeme hlavní prvky práce Europolu. Europol není policie, nejedná se o evropskou FBI, to už ale všichni víte, nemáme výkonné pravomoci, ty jsou vyhrazeny na národní úroveň v rámci vynucování práva. Ale eh, když to vezmu od zhora dolů, tak Europol využívá eh, sílu dat, zejména a naši schopnost sbírat a vyměňovat si data týkající se trestné činnosti a terorismu napříč Evropou. Vyvinuli jsme systém, kterému říkáme Siena. Je to jedinečné, bezpečné místo pro policejní komunikaci v Evropě. Síla Europolu tedy plyne z toho, že je schopen využít kolektivní schopnosti veliké, opravdu veliké komunity složek trestních řízení. Například zrovna minulý týden eh, regionální eh, složka policie v Dolním Sasku se stala tisícím členem platformy Siena. To znamená, máme zde tisíc eh, takovýchto složek na regionální a národní a specializované úrovni, které jsou všechny na této platformě propojeny. To je obrovská síla, kterou zde máme a můžeme koordinovat hraniční kriminální Eh, trestně právní vyšetřování napříč Evropou. Takže využíváme data k tomu, abychom identifikovali pohyby teroristů a vůbec kriminálníků eh, přes naše hranice. V rámci Europolu používáme velice eh, moderní sadu analytických nástrojů, abychom integrovali ty, tyto datové toky a poskytovali co nejlepší operační podporu našim národním partnerům. Kromě toho, to vidíte dole na snímku, máme centra zkušeností pro kyberkriminalitu, organizovaný zločin a terorismus, kde řešíme vyšetřování kyberkriminality, financování teroristů, teroristickou propagandu. A v rámci toho máme e, síť třeba e, národních e, vyšetřovatelů, jaksi kriminální policie a Spolupracujeme také v oblasti praní špinavých peněz, pomáháme eh, likvidovat drogové laboratoře napříč Evropou a tak dále a tak podobně. To znamená, kombinujeme své schopnosti a řešíme eh, všechny druhy trestní činnosti. Máme eh, proto jaksi velké, bohaté zkušenosti a ta kulminace těchto dat a těchto zkušeností se dostává přímo na frontové linie tak, aby národní orgány mohly provádět zatýkání a e, aby narušovali teroristickou činnost, zejména v oblasti e, terorismu, kyberkriminality a organizovaného zločinu. Další snímek. Co se týče výměny informací, tak tady samozřejmě zejména spolupracujeme s evropskými agenturami, například s Eurojustem a Frontexem. E, také stále více spolupracujeme s EU LISA, ale většina naší práce je navržena tak, aby pomáhala v boji přímo na frontových liniích. Já už jsem vám e, zmínil ty tři hlavní priority, to znamená vážný organizovaný zločin a obchod s drogami, což je číslo jedna co do významnosti kriminálních problémů. A co do objemu, to představuje největší část naší operační práce. Co se týká pašování migrantů. Tady jsme navýšili činnost eh, v posledním roce a aktuálně podporujeme více než 50 vyšetřování na vysoké úrovni eh, v rámci Evropy. V oblasti kyberkriminality v první polovině tohoto roku jsme podpořili 125 vyšetřování a souhlasil bych eh, s kolegou z Řeckého národního schromáždění, že kyberkriminalita se stává daleko vážnější hrozbou pro evropské občany. Nejnověji jsme koordinovali také jednu operaci napříč 30 státy, eh, včetně eh, za spolupráce s FBI v USA a za spolupráce zejména s holandskými kolegy a podařilo se nám uzavřít tři největší eh, zločinecká tržiště na dark webu, což je velice zajímavý příklad, protože to ukazuje, že v těchto případech více než 350 tisíc různých Eh, jaksi nelegálních komodit eh, byly na těchto tržištích prodány. Nelegální zbraně, různé drogy a tak dále, ukradená data, eh, materiál, který zobrazuje sexuální zneužívání dětí. Je to obrovský objem nelegální činnosti, který probíhá v rámci naší digitální společnosti a Žádá si to po nás koordinovanou činnost napříč 30 nebo více zeměmi, abychom takovýto zločin dokázali řešit. Je to bezesporu jedna z největších výzev pro nás v dnešní době a je to oblast, na kterou se Europol významně zaměřuje. Terorismus samozřejmě také, bohužel už letos jsme měli více než 25 vážných teroristických činů napříč Evropou. Europol dokonce potvořil 176 vyšetřování přeshraničního terorismu v Evropě v první polovině letošního roku a já vám mohu s radostí říci, že jsme schopni poskytovat operační podporu e, naléhavě eh, v jakémkoliv tedy eh, vážnějším teroristickém činu v Evropě, nejnověji tady po těch útocích v Barceloně. Dále, Ano, ještě dál, to už jsem probral. E, ve všech aspektech naší práce se snažíme se zodpovídat a pracovat co nejúčinněji. Řídíme se běžnými pravidly rozpočtu a implementování financí, jako každá jiná agentura EU nebo jiná instituce EU. Samozřejmě také jsme předmětem inspekce a auditu účetního dvora. Eh, tento výbor v Evropském parlamentu eh, musí udělit absolutorium, absolutorium našemu rozpočtu, takže fungujeme podle těch nejvyšších standardů odpovědnosti a zprávy věcí veřejných, tak jak byste to od agentury EU očekávali. V loňském roce eh, na základě interních reform jsme parlamentu vykázali jednu z nejvyšších měr implementace rozpočtu, jaké kdy Europol kdy dosáhl a Eh, také jsme dostali velice silný mandát od účetního dvora. S velkou radostí jsme spolupracovali eh, s výborem LIBE Evropského parlamentu a s mnoha národními parlamenty na jaksi svébytnějším eh, základě v posledních letech a tím jsme zvýšili úroveň i parlamentní odpovědnosti. Ale jak už jsem řekl, zřízení tohoto společného dohledového meziparlamentního výboru Eh, umožňuje jakýsi koherentnější základ pro tento parlamentní dohled a jeho provádění a my to srdečně vítáme. Dále, eh, Tady to je snímek o našich eh, prostředcích jako Europolu. Zhruba zdvojnásobujeme objem zpracovávaných informací každé tři roky. To má vážný dopad na naše zdroje Provádíme proaktivní interní reformy, abychom zefektivnili naši práci, ale a co je nevyhnutelné, Toto významné navýšení objemu práce Europolu si žádá i přizpůsobení objemu zdrojů. V nedávné době řídící rada Europolu poskytla své odhady zdrojů na rok 2018, to je ten druhý sloupec na snímku, přičemž návrh rozpočtu Evropské komise eh, těmto očekáváním nedostal. A řídící rada Europolu na základě mé rady teď zvažuje, jaký dopad to celé bude mít na naše cíle pro příští rok. V mezidobí eh, relevantní výbory Evropského parlamentu pozměnili návrh Evropské komise, lépe to přizpůsobili původním návrhům Europolu a my samozřejmě očekáváme definitivní rozhodnutí evropských institucí co do rozpočtu ke konci letošního roku. Další snímek. Co se týká eh, vnější strategie Europolu, to se zejména týká naší spolupráce s neevropskými agenturami a partnery. A zde se řídíme do značné míry dalšími strategickými dokumenty, například eh, globální strategií pro eh, zahraniční a bezpečnostní politiku EU, Evropskou agendou pro bezpečnost a konceptem bezpečnostní unie, a Evropskou agendou o migraci. E, řídící rada Europolu se vstupy z Evropské komise a také e, z SVČ stanovuje e, tuto agendu pro vnější strategii Europolu. Naše hlavní priority opět jsou posílit podporu Europolu pro členské státy a posílit naši činnost v boji s terorismem. Samozřejmě si uvědomujeme, že trestní a teroristická činnost, kterou v Evropě zažíváme, se nedrží uvnitř hranic Evropské unie. Má to i svůj globální rozměr, který nutně musíme proaktivně řešit v rámci spolupráce s neevropskými partnery. Chceme posílit pozici Europolu, aby se stal preferovanou platformou pro mezinárodní složky činné v trestním řízení nejenom v EU, ale i všech těch ostatních oblastech, o které se zajímáme. Dávám příklad. Eh, v letošním roce byla vydána Maltská deklarace pro řešení problémů v oblasti migrace. Jednalo se o prohlášení eh, hlav států Evropské unie, kde se žádá, aby Europol se stal informačním uzlem pro výměnu informací souvisejících s pašováním migrantů mezi Severní Afrikou, Blízkým východem a Evropskou unii. V Europolu máme štěstí v tom smyslu, že koordinujeme výměnu informací na evropské, ale i globální úrovni. A to tím, že máme eh, unikátní kompetenci více než 200 styčných důstojníků, kteří zastupují složky činné v trestním řízení vlastně více než 40 zemí, které jsou rezidenty eh, v našem, v našem hlavním stanu v Hágu. Jsou to zástupci svých států a oni mají výkonné pravomoci které Europol nemá. A tím pádem mají možnost eh, využít naše informace, naši expertízu a koordinovat operace přímo ve svých členských státech. To je naprosto zásadní součást práce Europolu a umožňuje nám to fungovat na velice dynamické platformě a provádět naši činnost. Je to jeden z úhlových kamenů naší schopnosti spolupracovat napříč tolika různými státy. Samozřejmě v mezidobí Europol také rozpracovává svou další spolupráci s operacemi a misemi EU, zejména v těch oblastech, které jsou relevantní pro vnitřní bezpečnost EU. E, dále hlavním strategickým partnerem Europolu jsou Spojené státy americké, a jsou také zastoupeni v rámci té sítě styčných důstojníků. Máme tam 12 federálních agentur, které hrají velice důležitou roli v mnoha našich vyšetřováních. Již jsem zmínil strategický význam eh, zemí Středního východu a Blízkého východu a Severní Afriky, to samé platí o západním Balkáně a to samé platí o Turecku, kde stále hledáme ten optimální způsob spolupráce. Samozřejmě také spolupracujeme s Interpolem, to je naše hlavní spolupracující policejní platforma na světovém měřítku a pak máme různé další mezinárodní organizace, jako třeba NATO, se kterými také stále více spolupracujeme. A teď poslední snímek, prosím. Eh, eh, toto tady je stručný eh, souhrn našeho programu. Co se týče statutu, my bychom navrhli, že bychom dali schválený návrh tohoto programu vašemu společnému zasedání a Eh, je to v podstatě ten samý dokument, který do konce ledna každého roku předkládáme Evropské komisi, parlamentu a radě. Tím pádem můžete očekávat, že příští programovací dokument eh, vám předložíme do konce ledna příštího roku. Tak, já už eh, skoro nedokážu mluvit. Sice jsem se nerozkašlal, ale pro jistotu už přestanu mluvit. Děkuji vám. Vážení kolegové, děkuji, Robe. Um, někteří z vás jste četli ty kompromisy, možná vás to trošku zmatlo. Eh, tady je chyba v tom dokumentu, na to chci upozornit, jsou tam dvě kopie Eh, v jednom mm, setu. Pokud jste si to přečetli, tak jste si toho možná všimli. Jsou tam dvě identické kopie a první tři stránky jsou důležité, takže prosím se dívejte jenom na ty první tři. Já se omlouvám, když to šlo do tisku, tak jsme jich vytiskli příliš mnoho. Takže za to eh, se omlouvám. Pokud si přečtete ty kompromisy, tak tam je chyba. Ty první tři stránky, nikoli ten zbytek. Doufám, že to všem dává smysl. A předám slovo spolupředsedajícímu, po té, co jsem převzal odpovědnost za chyby v kopiích. Takže prosím, předávám slovo. Děkuji. Děkuji, pane Weinreit. Eh, než přejdeme k otázkám, tak bych chtěl dát slovo na několik minut panu Pistoriu Sovi a pak mm, panu Diaz Demero. Takže prosím, pane Pistorius, máte slovo. Dvě minuty. Děkuji. Eh, já mám dvě připomínky k tomu, co jsem řekl včera. Evropa bude především potřebovat důvěru eh, a to vyžaduje účinnou parlamentní kontrolu, což ale znamená ji také umožnit. Takže potřebujeme podmínky, které budou stát trošku peněz. Když se podíváme Ehm, na eh, z toho hlediska, že by nás to nemělo nic stát, tak to eh, nepůjde. Jde především o to budování eh, důvěry a k tomu pomůže parlamentní kontrola a akceschopnost. Podskupiny mají zásadní význam pro mm, práci mezi výročními schůzemi a při nich. Z německého hlediska se jich nelze vzdát. Druhá věc, jenom písemné dotazy je sice správným, ehm, je, sice tedy eh, krokem správným směrem, ale pak jenom ústní odpovědi jen příliš zatěžuje tu schůzi, takže by se mělo eh, odpovídat i písemně, ale měl by se omezit počet dotazů na počet členů, podle mého názoru. Tím, že se to bude, na to bude odpovídat ústně, tak totálně se přetíží příslušná schůze, což není nosný kompromis, který doposud byl na papíře. Další věc, sekretariát. Je tedy ehm, dobrá vůle to připojit eh, k jiné konferenci. Samozřejmě práceschopnost vyžaduje i to, že musí existovat struktura, že to něco stojí. My jsme toho názoru, že to může být nákladově neutrální s pomocí členských zemí. Měli bychom to říci jako schnutí. Ne, neměli bychom možnit ten v úvozovkách si ten luxus, aby to bylo příliš levné. Potřebujeme struktury parlamentní kontroly. Od začátku e, musí být vybaveny dostatečnou mírou důvěry proč? Protože jsem přesvědčen, že Europol, jak jsem již několikrát řekl, střednědobě a dlouhodobě bude muset fungovat v Schengenu také jako vyšetřovací orgán. A my potřebujeme, aby byla důvěra, aby mohl na této cestě pokračovat dál. Proto naléhavě prosím z německé strany, aby eh, se tady ne, nestal eh, úsporný diktát měřítkem parlamentní kontroly. Děkuji. Pane Pisterius, my jste e, přešel k následujícímu bodu vlastně, to jste řekl správně. My máme, <clears throat> my jsme spíše očekávali příspěvek k programu, e, k programování Europolu. Já mám v poznámkách uvedeno, že chcete říci něco k program, víceletému programování. Není, nebylo tomu tak? to řeknu rád, tak já jsem byl u špatného bodu programu, ale přesto to platí, co jsem řekl. Já se eh, mohu také vrátit k tomu původnímu textu, přivítám eh, celý program eh, i strategické cíle. Tento program je dobrým základem pro zlepšování Eh, boje proti terorismu, organizované zločinnosti, kyberzločinnosti a také vnější, kontroly vnějších hranic EU, což je nutné pro příští léta. Eh, Tomu hrošvám dokážeme čelit pouze, pokud eh, budeme mít dobře vybavený Europol, to je ta nejdůležitější instituce v bezpečnostní architektuře Evropy. S víceletým programem se stane Europol centrálním bodem pro informační výměnu v EU a s třetími státy a bude sehrávat centrální roli. Sítě jako SAS a SAS musí být rozšířeny a lépe využívány. To je e, střední bod především e, k nárůstu mimo dat, e, což je také důvod implementace systému Entry Exist, Exit kde jsou otisky prstů a mm, obrázky nebo fotky občanů třetích zemí. Je třeba při, s, mít da, systém zpracování data má nejvyšší prioritu pro bezpečnostní systémy v Evropě. Pro funkční výměnu dat je nezbytné, aby existovala i důvěra občanů v Evropě v tyto e, bezpečnostní orgány Prioritou programu je eh, boj proti terorismu. Evropské centrum boje proti terorismu je, eh, musí být posíleno, abychom byli schopni čelit těmto formám. Podle mého mm, názoru bychom měli zvážit kompetence ICTC a rozšíření, jejich rozšíření i, na, i o exekutivní pravomoci. Posílení Europolu eh, jejich pravomocí je pro mě zásadní již řadu let. Eh, mnohokrát jsem se eh, zasazoval o jakési evropské FBI pod střechou Europolu. Schválený program na leta 18 až 20 je významným krokem tímto směrem, který přispívá k tomu, aby Evropa byla ještě bezpečnější pro občany, kteří zde žijí. Děkuji. Aitäh ja järgmiseks eh, kaks minutit. A nyní mm, dám slovo panu Diaz de Mera. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Bylo potvrzeno, že Bundestag hovoří velmi dobře, velmi dobře, ale také se projevilo, že hovoří hodně. Takže doufám, že stejně dlouhý eh, čas k projevu poskytnete Evropskému parlamentu. Já nebudu, se, nebudu činit osobní otázky, proto abych nějakým způsobem umožnil cestu tomu této parlamentní kontrole. Ta skupina za Evropský parlament se sešla minulý týden, aby okomentovala víceletý program Europolu. A já řeknu, jaké jsou otázky, které, kterými se zabývá, které dělají starost Evropskému eh, parlamentu. A chci říci, že to nejsou otázky, eh, které by znepokojovaly mě osobně. Mě znepokojují jiné. Já jako zpravodaj předkládám otázky, které znepokojují Evropský parlament. Jsou to čtyři otázky. Za prvé, program zdůrazňuje potřebu spolupracovat s Interpolem. Ale nezabývá se otázkami týkajícími se možné kvality údajů Interpolu. Takže to bych prosil o reakci. Interpol říká, že eh, nový řád by do velké míry eh, určoval, jakým způsobem Europol by se zabýval soukromými eh, subjekty. A to tedy je perfektně vyjádřeno v novém řádu a moje otázka je, jak se tady bude zde v této oblasti spolupracovat. Třetí otázka. programu se říká, že spolupráce s dalšími orgány, a je jich poměrně hodně, CEPOL, EULISA, FRA a tak dále, se bude rozvíjet a bude implementovat po, v iniciativách společného zájmu. Ale ten program nespecifikuje žádné lhůty, žádné pracovní plány, nic. A e, rád je Europolu e, dále e, hovoří o možnostech spolupráce Europolu s třetími státy a subjekty, se kterými byly uzavřeny dohody před 1. květnem 2017. Jsou tady tedy ty připomínky týkající se eh, lhůt, eh, bezpečnosti, eh, priorit a tak dále. Každopádně podporujeme Europol a jak Monika ví, tak parlament schválil zvýšení o, deseti, o 10 milionů euro eh, pro eh, další eh, rok. Takže Siena je, má velkou hodnotu, bez pochyby. Je to komplikovaná věc, ale Eh, sera, ale eh, eh, poslankyně to rády slyšeli. Dále, genderová záležitost. 30 z Europolu jsou ženy, 68 jsou muži a Spojené státy jsou základním hlavním aktérem a Europol je světovou platformou pro bezpečnost. Děkuji vám. Eh, aitäh, härra Dias de Mera, eesistuja siin. Eh. Děkuji, pane Dias de Mera. Naše předsednictví implikuje um, ehm, systém kompenzace. Vy jste měl slovo trošičku déle. Také jste položil několik otázek. Možná pan Wainwright by ehm, odpověděl, na, než Eh, přejdeme eh, k vlastním dalším otázkám. Děkuji, pane předsedo. Eh, také mi dovolte, abych nejprve poděkoval za podporu práce Europolu obecně, velice jasnou vizi budoucího mandátu Europolu a také podporu adekvátních zdrojů Europolu. Mm, tady zmiňuje pan Dias de Mero také mluví o kvalitě zpracování dat Europolu. E, stojí za to zopakovat, že schopnost Europolu adekvátně analyzovat, uskladňovat a sbírat data, osobní data, to je jádrem schopnosti Europolu podporovat členské státy. Proto vstáv, vzdávám hold e, především institucím, kterým se podařilo úspěšně dokončit e, nařízení Europolu, především pan Diaz de Mera, včetně režimu ochrany dat, který nyní platí pro Europol velice specifický režim, který je příkladem toho, jak by měl Mm, podobný režim mm, být aplikovan, eh, tedy eh, dostáváme těm vysokým standardům, které se od nás očekávají, takže máme efektivní prostředek, pomocí kterého můžeme řídit naši práci tím, že plníme přísné požadavky na ochranu dat, bezpečnost dat, ale současně také máme operačně účinný režim otázce pana Mera. Kvalita dat Europolu. Europol má jiný režim ochrany dat. Možná asi ne takový standard, na který jsme zvyklí. Ehm to, tedy Interpol, eh, což si uvědomujeme, Interpol má současně eh, schopnost se spojovat se zbytkem světa máme velice důležité protokoly bezpečnostní, které zajišťují, aby vlastní těch dat, třeba členský stát, zůstal ten, tím, kdo kontroluje. Takže nemáme právo e, automaticky sdílet data s Interpolem nebo nějakým soukromým orgánem bez uh, souhlasu toho původního vlastníka. To je standard, který uh, musíme e, dodržovat, abychom zachovali důvěru. My samozřejmě mm, respektujeme standardy ochrany dat. Ehm, někdy eh, se zabýváme daty z různých zdrojů, různými druhy dat. Pro soukromé orgány existují mechanismy, jak spolupracovat do budoucna. To je důležité především při v boji proti kybernetické zločinnosti. Příspěvky technologických firm jsou nyní um, tedy v první linii, jak reagovat na uh, útoky ky, mm, kybernetické zločinnosti. Primární datová bezpečnost nařízení regulace platí na národní úrovni, což uh, zůstává. Evropské orgány mají možnost uzavírat tzv. pracovní dohody na výměně dat. To máme s, EU, s Frontexem, Eurojustem, EULISA. Třetí státy, to je jiná věc. Eh, nařízení eh, zajišťuje, aby ty dohody o spolupráce, které uzavířel Europol za minulého právního režimu, aby platily i nadále. A to je velmi důležité, že to umožňuje kontinuitu spolupráce s velmi důležitými partnery, jako je USA, Švýcarsko, Norsko a tak dále. Co se týče eh, uzavírání dalších dohod se třetími stranami podle nového režimu, eh, který dělá Evropská komise. To bude tedy bude podvedení Evropské komise. 34%, mm, jak pan Demera, 34% jenom eh, zaměstnanců Europolu jsou ženy, já bych si přála, aby to bylo více. My jsme se v minulých letech snažili to zvýšit. E, poměr kandidátek na pozice v Europolu je také nízký. Mm, takže mm, jenom část toho je pod mojí kontrolou, já chápu, ale že to je oblast, e, kterou je třeba zlepšovat. Děkuji. Děkuji. Nyní přejdeme k otázkám. Já chci připomenout, že mm, potřebujete karty, přidat karty sekretariátu, abyste se mohli ptát. Máme tady otázky z národních parlamentů a také ze strany Evropského parlamentu. Začneme ne, mm, jako první dostane slovo pan Nikos Ketiros z Kyperského parlamentu. Děkuji. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γουίνραϊτ, θα αναφερθώ και εγώ στην... Z kyperského parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, rád bych hovořil o PNR. Eh, mohl byste, prosím, říci, eh, jak Eh, to, tento, tento rozsudek nebo toto rozhodnutí eh, Evropského soudního dvora ovlivní váš víceletý eh, program, pracovní program a dále nedávné teroristické útoky? Here? Is the translation okay? Slyší všichni? Funguje tlumočení? OK, let's try to... Ne, pane επαναλάβω κύριε Πρόεδρε. It's not... Ne, επαναλάβω είναι συνεχίσου. Sorry, it's not working yet. Stále nefunguje. We don't have English translation. Nemáme tlumočení do angličtiny? Máme? Ne, myslím, že je problém s francouzským tlumočením, že je problém ve francouzštině. Teď je to v pořádku. Vyslyší, my slyšíme francouzštinu na anglickém kanálu. In English channel is which to French na anglickém kanálu je francouzština? Je nebo není? Seems that everything is okay now and we can... Dobře, teď je to v pořádku, tak můžeme pokračovat. Dovolte tedy, abych pokračoval. Rád bych chtěl více informací o posledním vývoji týkajícím se vašich vztahů Děkuji vám. Θέλαμε έτσι Mohl byste nám laskavě říci, jak rozhodnutí Evropského soudního dvora o PNR bude mít nějaký dopad, pokud nějaký bude mít na váš víceletý program za druhé. Mohl byste poskytnout jakékoliv další informace o vašich vztazích eh, nebo o všem vztahu k Izraeli? A vzhledem k tomu, že na západním Balkánu se zvyšuje eh, radikalizace. Jak je to tedy v tomto smyslu? Děkuji vám. Ja aitäh eh, ja me võtame kolm küsimust järjest siis eh, ära Weinbreit. Děkuji vám. Tři otázky napřed vyjadřete a potom bude odpovídat pan Weinbreit na všechny tři. Uh, Finský parlament má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji vám za zajímavé prezentace a za velkou a důkladnou přípravu. Všichni víme, že Europol hraje důležitou, Europol hraje důležitou eh, roli při podpoře členských států a eh, tato spolupráce je důležitá proto, abychom společně mohli bojovat proti terorismu a závažnému a organizované kriminalitě. Eh, IT systémy jsou významné a Eh, agentur, eh, bezpečnostní agentury poskyt, eh, používají data Europolu a jsou velmi důležité i jeho analýzy pro identifikaci přeshraniční trestné činnosti. Jsou zde celoevropské výzvy a členské státy potřebují podporu, například v boji proti terorismu a radikalizaci. A proto se velmi zdůrazňuje význam, význam informačních systémů, aby mohl Europol podporovat eh, agentury prosazování práva. A agentury potřebují mít eh, stejné znalosti a dovednosti, aby mohly spolupracovat v boji proti kriminalitě. A proto je důležité koordinovat a investovat do obou funkcí Europolu, eh, které, jsou, eh, které se týkají vyškolování lidí, kteří se zabývají prosazováním práva. Jde o to, aby měli lepší dovednosti a proto zlepšení eh, v oblasti eh, této škodicí činnosti je podle mého názoru velmi důležité, pokud jde o policii. Chtěla bych to tedy, eh, myslím, že eh, to školení je nedostatečně moc krátké, zdůrazňuji to tedy, protože je spousta systémů, máme vyspělou eh, výměnu informací a je důležité se zabývat také ochranou osobních údajů, jak na úrovni nařízení, tak v praxi. Nařízení o Europolu obsahuje přísnou ochranu osobních údajů a ráda bych slyšela, co si myslíte o praktických prostředcích, kterými se zajišťuje ochrana osobních údajů. Naši inspektoři ochrany údajů mají své možnosti a je možné, že budou mít také zdro, aby, aby měli, a je potřeba, aby měli zdroje a dovednosti, aby tuto práci mohli řádně dělat. Děkuji. A nyní dávám slovo paní Sivi Guillaume z Evropského parlamentu. Děkuji za prezentaci tohoto důležitého dokumentu. Ehm, to ukazuje, že je nutné pokračovat ve spolupráci s agenturami Evropské unie a Interpolem. Vy ehm, jste hovořil o způsobu práce eh, Europolu Interpolu. Eh, mm, také o ochraně dat a také o dat, databázi Interpolu. A mm, také eh, politickou motivaci určité části eh, odpovědný za účast v rámci ETIAS. Jsem ráda, že jste o této trošku citlivé otázce mluvil. Ja, <laughs> sorry. Aitäh, küsi- aitäh küsimuste eest ja nüüd vastuseks. Äh, děkuji za tyto otázky a děkuji za abych od, mm, chom, eh, je zodpověděli, předám slovo panu eh, Wainwrightovi. Děkuji. Uh, for the PNR. Děkuji. Co se týká jmených seznamů eh, cestujících, nedávný rozsudek soudního dvora se stále projednává, nevíme, jaký bude jeho dopad, ale bude daleko nad rámec Europolu. Ten eh, hlavní dopad, který musíme zvážit, je, eh, do jaké míry to bude mít eh, vliv na provádění směrnice PNR v národní legislativě. To já nemohu soudit, ale aktuálně ten nejnovější rozsudek Soudního dvora nemá žádný vliv na náš eh, dokument k programu. Pokud bude mít nějaký návazný eh, dopad na nás, eh, zejména na směrnici PNR, tak to změní možnosti fungování Europolu, protože ta směrnice dává Europolu určité funkce, má pomáhat výměně informací mezi národními Eh, jednotkami pro ty jmené seznamy cestujících. Eh, k Izraeli několik let už vyjednáváme možnou dohodu o spolupráci. Zatím to není uzavřeno, ale jsme blízko. Nicméně během předchozího právního režimu nám došel čas a nyní podle směrnice o Europolu máme nový mechanismus pro uzavírání operačních dohod a e, v podstatě ten proces iniciuje Evropská komise, už to není Europol. Takže uvidíme, jestli tu předpokládanou dohodu s Izraelem můžeme v tomto ohledu uzavřít. E, schopnosti e, složek činných trestních řízení v Izraeli jsou vysoké. Chápeme, že máme společné hrozby, jak pro Izrael, tak pro EU, takže Europoli i nadále pro uzavření této dohody pokud tedy legislátoři rozhodnou pro. Co se týče západního Balkánu, eh, část té radikalizované komunity v Evropě eh, tento sektor zahrnuje a z toho důvodu máme intenzifikovanou spolupráci se všemi státy západního Balkánu. Už máme v podstatě se všemi dohody o spolupráci, máme styčné důstojníky pro celý tento region, kteří sedí v Europolu a zintensifikovali jsme také výměnu informací s nimi, co se týká radikalizace a dalších forem vážné trestné činnosti. K paní Talvíty z Finska souhlasím, že výcvik je velice důležitý. Máme samozřejmě agenturu CEPOL, která to má na starosti. Europol jim dává k dispozici prostředky, pokud je máme k dispozici. Rovněž jste hovořila o tom, že Europol má být jakýmsi benchmarkem pro zvyšování společných národních standardů v mnoha oblastech. Já jsem přesvědčen, že Europol zde hraje určitou roli, aby byl, jak si řekněme, mluvčím, mluvčí agenturou komunity složečných trestních řízení v Evropě. Ehm, má fungovat jako styčná plocha, styčný bod národních policejních složek v Evropě. Takže máme reprezentační roli a také eh, například v oblastech ochrany dát eh, musíme sloužit jako úzel, eh, který distribuje informace. Jak už jsem říkal, máme specifický režim, který podle mě je nejlepším postupem, protože stanovujeme dobré standardy, například co do omezení eh, účelu užívání dát, eh, systém EPS a tak dále. To, je všech, to, to jsou všechno součástí dobře fungujícího systému. K paní eh, Kome a, a Etiasu. Já si uvědomuji, že databáze Interpolu mají jiné standardy oproti tomu, co máme v Europolu, řekněme to takto, a my si to uvědomujeme. A proto máme určitá omezení toho, jaká data z databází Europolu můžeme s Interpolem sdílet. A vždy to závisí na souhlasu daného členského státu, odkud ta data jsou. Jde tedy o hodnocení případ od případu, zejména co se týká původních zdrojů dat, tedy v případech Interpolu a dat přicházejících do Europolu. Opět jde o to, z jaké země ta data pocházejí. Takže eh, příspěvky Interpolu eh, nejsou automaticky shodné třeba s příspěvky Francie nebo Bulharska. Jedná se o vnější zdroj co do EU a jsou tam často jiné standardy kvality data, sběru dat. Eh, uvědomujeme si, že občas se zde objevují různé politické aspekty využívání databází Interpolu, a my si toto velice uvědomujeme eh, co do možného dalšího užívání daných dat. Děkuji vám. Suur tänu. Liigume oma küsimustega edasi ja järgmiseks eh, saab küsimus... Děkuji. Předám slovo panu Světlanu Světlovovi z bulharského parlamentu. Děkuji. Děkuji vám, pane Wainwrighte, Hovořit budu o několika věcech. Program na roky 2018 až 2020 je velice detailní. Je v rukou nejen Europolu, ale také v rukou členských států národních vlád. Hovoříme o tom, co Euro, Europol vlastně dělá. Eh, ale já se chci obrátit na kolegy z národních parlamentů. Co děláme my jako dohlížitele nad našimi policejními agenturami? Sdílíme informace o všech případech, které řešíme? Pokud chceme, aby Europol úspěšně dokončil víceletý program, musí mít plnou analytickou kapacitu, aby mohl podporovat členské státy v rámci prevence terorismu, organizovaného zločinu, kyberzločinu a tak dále. A Národní členské státy musí poskytovat informace. Pokud um, nebudou sdílet informace s Europolem, tak nám Europol nemůže poskytnout žádné produkty, které budou k něčemu užitečné. Zejména bych rád poděkoval panu Wainwrightovi, který za deset let udělal z Europolu uzel, eh, který sbírá veškeré potřebné informace z členských států je potřeba zdůraznit význam Europolu. Co se týká komunikace s třetími státy. USA jsou pro nás strategickým partnerem. Hovořil jste o Turecku a mě velice zaujalo, co jste řekl. To, co se děje na Blízkém východě, to, co se děje v Iránu, v Sýrii, i to vše je potřeba zohlednit. dochází například vývozu látek z členských států, které se pak v eh, těchto třetích státech používají k výrobě heroinu. Eh, přicházejí k nám od tamtud uprchlíci a já si myslím, že tyto trestné činy přicházejí s nimi. A proto je potřeba jednat velice zodpovědně a poskytovat informace, sdílet informace mezi členskými státy. Padla také otázka eh, před několika minutami na téma západního Balkánu a zaměření na západní Balkán. Kromě estonsko-bulharské rakouské trojky si myslím, že západní Balkán, pokud bude součástí té sítě pro výměnu informací, takže nám může poskytnout mnohé cené informace. Každopádně, pane Wenrajte, díky, že s námi spolupracujete v týmu, díky eh, za to, že jste vybudoval důvěru v Europol, je to, myslím, váš eh, osobní příspěvek. Bulharsko vám za to děkuje, dosáhli jsme let čeho, máme za sebou spoustu úspěchů. Děkuji vám. Aitäh. Järgmine küsimus, härra Armin eh, Schuster, Saksa Bundestag, palun. Nyní dostane slovo Schuster z Bundestagu. Děkuji. Ano, já se připojím k díkům bulharského kolegy pane Wainwrighte. A kromě toho velice dobrého popisu situace, jak to je teď, bych od vás rád slyšel něco o tom, kam se podle vás má Europol ubírat v budoucnosti. Třeba jaká byste měl přání, eh, ať už tedy eh, politické eh, aspekty nebo nějaké třeba problémy, které, má, které máte. Je to evropská politická naivita? že budeme mít skutečně společné centrum pro boj s terorismem, nebo jste optimistický a můžeme to zvládnout? Já vím, že na začátku roku 2016 jste měli 50 eh, zaměstnanců, nevím, kolik jich máte teď, ale ta otázka pro mě je, Jaká je ta vaše vize Europolu jakožto eh, společného Evropského centra pro boj s terorismem? Já často politicky to slýchám, že by měla vzniknout skutečná evropská pohraniční služba, pohraniční policie. Eh, to je správné, ale podle mě bychom měli eh, mluvit i o evropské kriminálce. To by bylo ještě lepší. A já se proto ptám ještě jednou, jaké jsou cíle Europolu? A na, nakonec jedna otázka těch mnoho eh, teroristických útoků Eh, se eh, jaksi vymyslí mimo Evropu a pak se provedou v Evropě. A proto já osobně považuji Europol za třeba podceňovanou eh, instituci v tom smyslu, že potřebujeme data z okolí Evropy, abychom je využili uvnitř Evropy. A tedy má otázka, musíme ještě řešit nějaké problémy a pokud eh, ano, tak kde, aby Europol mohl lépe spolupracovat s Interpolem? Nebo jste spokojen s tím stavem, jak to je teď? Kiniči, Europa parlament Paní Kiniči za Evropský parlament. Grazie, grazie Presidente e grazie al dottor Wainwright per la sua presentazione. Děkuji, pane předsedo. E děkuji panu Wainwrightovi za jeho přednášku. Já sedím ve výboru pro rozpočtovou kontrolu a měla jsem tím pádem před nedávnem příležitost navštívit Europol a e, probrat tam do detailu konkrétní témata a jako Italka říkám e, a jako někdo, kdo věří ve spolupráci, že jsem se přesvědčila o tom, jak moc se Europol zlepšil A dnes se v Europolu skutečně generuje přidaná hodnota při boji s tím nejtěžším přeshraničním zločinem. Jednotlivé státy dodávají data do systému, ta data se pak agregují, ten systém je spolehlivější, přesnější a já bych v podstatě dodala jednu věc. Nedávno jsme byli v USA a tam jsme slyšeli, že Europol a spolupráce s ním je pro Američany velice významná. A ti tzv. zahraniční bojovníci i v těch nejnovějších útocích se stále více angažují. A mají takový hodně specifický profil. Já se ptám, jestli bychom nemohli v této oblasti dělat více v příštím programovém období a pokud ano, tak co? A potom bych od vás ještě ráda slyšela něco k rozpočtu. Jste hovořil o tom rozpočtovém systému. Parlament by vás chtěl v, v oblasti rozpočtu podpořit, abyste mohli plnit své povinnosti, takže můžete nám k tomu prosím ještě něco říci? Já už jsem obdržela určité informace, ale zajímaly by mě další informace k tomu systému přeskoumávání programů, k interním auditům, eh, aby Europol zajistil zkrátka, že své prostředky využívá na maximum a aby mohl poskytovat co nejlepší službu v, tom tak důle, v té tak důležité oblasti spolupráce eh, v boji proti nejtěžšímu zločinu. Děkuji. Já aitäh küsimuste eest, nüüd on vastamise järjekord härra Roop Wainwright. Předám slovo panu Wainwrightovi. Thank you to all three speakers for their uh, positive remarks. Děkuji. Pan Světanov zmínil důležitou věc. Když se mluvili o Europolu a jeho práci, tak jsme mluvili nejenom o centrále v Hágu, ale celé komunitě Mm, bezpečnostní a je tady požadavek, abychom všichni z této oblasti spolupracovali. V oblasti výměny informací Europol není nic bez dat, které sbírá od, vybírá od národních orgánů. Takže správně říká, že členské státy by se měly podívat eh, do zrcadla eh, na to, jakou roli serha, sehrávají se týče bezpečnostních požadavků v Evropě. Samozřejmě ne každý členský stát má takové výsledky jako eh, ostatní, i když obecně se všichni zlepšili v posledních letech. Bulharsko tak tam bývalý ministr vnitra eh, viděl značná zlepšení ve spolupráci bulgarských národních orgánů a Europolu. Také jsme zmínili důležitou roli Turecka a západního Balkánu. Já bych si přála, aby se Turecko více integrovalo do práce Europolu. Stále ještě nemáme dohodu o spolupráci na operační úrovni s Tureckem. A to je díra v našich schopnostech bojovat proti pašování migrantů, všech forem eh, trestné činnosti i zahraničních eh, bojovníků. Pane, že jste se ptal na věc, na kterou se ptá mnoho mm, novinářů a dalších, eh, jaká je moje vize, zda věřím v evropské FBI. Toto není jaksi v rea, jaksi v rámci hranic reality. Evropské smlouvy vylučují exekutivní moc Europolu. To je konec diskuse pro mě. Pokud by se smlouvy změnily, pokud by se politické směřování změnilo, pak by vznikl, jiný, vznikl jiné paradigma. To by nebyl další krok, to by byl nový rámec. Museli bychom v podstatě začít od začátku. Neříkám, že by se to nemělo nebo nemohlo dělat, možná ano, ale vyžadovalo by to naprostou úplnou revizi Europolu. Já jsem se během svého vedení zaměřoval na to, abychom fungovali jako podpůrný mechanismus, který používá datové technologie moderním způsobem, eh, abychom umožnili řešení přeshraniční kriminality. Já myslím, že jsme měli úspěchy v tomto. Pokud místo toho chcete vytvářet policejní sílu, která E, vyšetřuje, zatýká, tak to není Europol, to je něco jiného. Pokud to je možné a žádoucí do budoucna, to je politická otázka. A výkonný ředitel Europolu se touto politickou linií bude řídit. Ta je v tuto chvíli jasná. My se zaměřujeme na to, čeho můžeme dosáhnout v rámci našich e, kapacit. To je tedy mé očekávání. Musíme více investovat do kyber Eh, oblasti, rozvíjet kompetence se soukromými partnery a členskými zeměmi. Musíme eh, být digitálně ještě schopnější do budoucna. Co se týče terorismu, tak to zůsta, ten zůstává největší výzvou, eh, abychom vyvíjeli linie důvěry v členských zemích. Za posledních 8 let jsme toho dosáhli v oblasti organizované zločinnosti um, v podstatě neprobíhá žádná eh, ne velké vyšetřování kyber eh, zločinu v Evropě, které by se neúčastnil Europol. To platí i pro terorismus. A já, jedna moje taková věc, které lituji, je, že se mi doposud dostatečně nepodařilo přesvědčit členské státy, aby to měli skutečně stoprocentní partnerství, ter, eh, se týče terorismu s Europolem. Uh, je to lepší, než to bylo dříve, i přes ty tragédie, ke kterým došlo, ale stále to není na mm, dostatečné úrovni. Hrozba terorismu a profil této hrozby, kdy teroristé často mají um, trestní minulost. Data, která máme v Europolu, často jsou klíčem k pochopení eh, toho, jak pochopit aktivity těch teroristů my nyní spolupracujeme s eh, protiteroristickými skupiny zpravodajských služeb a děláme pozitivní kroky, ale ještě jsme tam nedospěli. Do budoucna doufám, že se nám to podaří. Věřím, že ehm, status quo je víceméně um, dobrý, stále to nevyžaduje celkovou revizi. Pane Činiči, Děkuji za vaše mm, připomínky. Zkušenosti Itálie do značné míry byly také e, motorem no, Europolu. E, Leta boje proti mafiím e, vedly k rozvoji kompetencí pro Evropu jako celek. Zahraniční teroristé, bojovníci teroristé musíme lépe pochopit profil společně s USA a dalšími partnery Teroristická hrozba je složitá. Nejen jsou to ti navrátilci, bojovníci, ale tisíce radikalizovaných jednotlivců již byly v našich komunitách. Takže musíme eh, rozvíjet profily obou typů. K rozpočtu samozřejmě my jsme vděční za příspěvek tohoto parlamentu eh, při navrhování dalšího rozpočtu Europolu, to je pro nás nutné. Máme interní povinnost abychom mm, provedli veškeré možné reformy na zvyšování rozpočtové efektivity Europolu. V posledních letech jsme snížili administrativní náklady, převedli posty z oblastí těchto oblastí na operační oblasti, snížili jsme počty manažerů, zjednodušili manažerské struktury, abychom maximalizovali operační provozní zdroje. Další efektivita a účinnost máme více než 2% rázných volných míst, takže to je příklad reformy, abychom byli také efektivní organizací. Děkuji. Aitäh härra eh, Rob Weinbrightile ja, ja mm, Já nyní eh, reprezentuji také Eh, kromě předsednictva také Estonsko. Estonsko je malá země, ale chápe eh, roli, význam eh, mezinárodní spolupráce, především ze strany menších zemí. My jsme velmi aktivní, přispěli jsme aktivně a velice si vážíme spolupráce v, v Europolu přes uh, Liaison uh, uh, officials a další. Mluvili jsme o databázích, o využívání e, společném této databáze a všichni doufáme, že produkty analytické budou, e, bude možné rychleji využít po, po, tedy po žádosti, aby bylo možné zvýšit efektivitu Europolu. Také chci tady poděkovat panu Wainwrightovi za veškerou odvedenou práci. Chci poděkovat vám všem za odpovědi. To, bylo to velice užitečné. Ehm, a dává nám to také naději do budoucna našich, e, naši další činnost. Děkuji vám. Eh, dear colleagues, uh, rival... Eh, vážení kolegové, děkuji vám. Rád bych poděkoval také panu Wainwrightovi. Chtěl bych poděkovat jemu i celého jeho týmu. Vzhledem k tomu, že se mění panel, budeme mít dvouminutovou přestávku dříve, než se začneme zabývat jednacím řádem. Takže potřebujeme ty dvě minuty. E, pokud před sebou máte návrh jednacího řádu, který jsme rozdali. Chtěl bych připomenout, že jsem upozorňoval na chybu, která tam je, že se tam opakuje část dvakrát. Takže po dvě minuty přestávka. Děkuji vám za trpělivost. colleagues, uh, there are some members Kolegové, ještě jsou někteří poslanci venku, mohli byste jim laskavě říci, že jsme připraveni začít? just um, aware that some mem- Uvědomuji si, nebo vidím, že stále ještě někteří poslanci jsou venku a telefonují. Či co mohl by jim laskavě někdo říct, aby se vrátili do sálu? So... Kolegové, obětám děkuji za vynikající diskusi včera, děkuji panu Diazovi de Mera za to, že mě včera zastoupil a že byl hostitelem této vynikající diskuse spolu s mým spolupředsedou panem Aikem. A dříve, než budeme diskutovat o jednacím řádu, než dojde k výměně na, názorů a doufejme, že taky jednací řád bude přijat. Poslouchal jsem velmi pečlivě eh, diskusy jak eh, poslanců národních parlamentů, tak, posl- tak europoslanců. Všechny příspěvky bez výjimky byly zaměřeny na Europol. Měli jsme prezentaci pana Roba Weinbrighta, mnoho příspěvků ze sálu a žádná, žádný z těch příspěvků nebyl zaměřen na posílení spolupráce s Evropským parlamentem a národními parlamenty. A pan Dem, eh, Diaz de Meras určitě bude se mnou souhlasit jako zpravodaj, že Europol je úspěšný. A my nyní máme ještě podrobnější věc nebo konkrétnější věc zajistit, abychom přijali jednací řád a abychom dopoledne z dopoledne jednali efektivně. V první diskuse proběhla, poslanci projevili nebo se vyslovili, pozměňovací návrhy předložili. Jejich stanoviska se příliš nelišila, takže e, jsme jednali v rámci Rady společné parlamentní kontrolní skupiny a vypracovali jsme kompromisní návrhy, které před sebou máte a já se nyní eh, tím budu zabývat obecně. Eh, potom vám budu dávat slovo, ale napřed bych rád schrnul pozměňovací návrhy a prosil bych vás, abyste si je četli eh, v celku jako kompromisy. A potom uvidíme, zda můžeme přijmout tyto kompromisní návrhy, nebo zda se k ním budete chtít ještě vyjádřit. Takže první věc. Eh, budeme tam mít eh, zahrnout, bude tam ta eh, prezidentská trojka, která bude předsedat společné parlamentní koordinační skupině. Dále bude tam konkrétní odkaz na sekretariát, bude ho tvořit sekretariát parlamentu a předsednictví, budou úzce spolupracovat před a Eh, eh, nadcházející bude spolupracovat, stejně jako je to teď, bude spolupráce na základě administrativní, ta bude eh, využívat základny v Bruselu. Za třetí, pokud jde o konsensuální rozhodnutí, v podstatě jsme zde plně reflektujeme závěr předsedů. Pokud jde o řečnickou dobu. Tam jsme odstranili to omezení, bude na spolupředsedech, aby rozhodnul, rozhodli na místě. Za páté, vytvořili jsme kompromis, který se týká možnosti klást otázky Europolu. To je nový bod 4.1a, který také říká, že je tře- možno klást písemné otázky. Takže ve 4.1a, to je nový bod, členové společné parlamentní kontrolní skupiny mohou Europolu klást eh, písemné i ústní dotazy, na které Europol bude ústně odpovídat. A zase je na odpovědnosti spolupředsedů, jak eh, to pojmou a někdy můžeme eh, žádat per Europol i o písemné odpovědi. V tom případě to takto vyjádříme, že je žádáme. Je zde otázka týkající se ús, tedy písemných dotazů, to je ten bod 4.1a nový. Jinak, pokud jde o ustanovení tlumočení do všech jazyků, to bylo zahrnuto, náklady, který, které z toho vyplynou, eh, budou Eh, ne, nést parlament je země, která vyžaduje předsednictví. Také jsme eh, zahrnuli bod týkající se pravidelných zpráv, pravidelného reportingu eh, předsednictví společné parlamentní kontrolní skupiny. Spolupředsedové budou dále hledat nějaké schůdné řešení, pokud jde o e, podskupiny. A pak otázka Dánska. Zde je otázka účasti Dánska. My jsme velmi bedlivě poslouchali všechny obavy, které vyjádřil dánský poslanec. Stanovisko bylo vyjádřeno velmi jasně. Vyjádřili se jasně jak zástupci dánského národního parlamentu, tak Evropského parlamentu a my eh, bychom navrhovali, abychom tento bod nyní opustili a diskutovali o něm na naší další schůzi v Bulharsku. A eh, eh, Toto eh, téma by totiž nemělo zablokovat jednání o dalších bodech. To je tedy můj návrh. Je zcela jasné, jaká je, jaké je stanovisko vedení společné parlamentní kontorní skupiny a opravdu nechceme blokovat další body v, tomto, v této fázi eh, eh, dále pokud se shodneme na těchto pozměňovacích návrzích nebo těchto kompromisech, můžeme eh, ho, tento text považovat tedy nebo tyto návrhy za přijaté. V Bulharsku se, o tom bude, eh, se bude o tom jednom bodu dále jednat a byl bych rád, abyste mi nyní řekli, zda můžete souhlasit s našimi návrhy a předtím bych ještě požádal svého spolupředsedu, aby se ujal slova. Suur Moraes nende selgituste eest ja kaas-. za toto vysvětlení. Jako spolupředsedající eh, souhlasím s tím, že jsme um, udělali velký pokrok v těch kompromisech. Mně se zdá, že jsme udělali důležitý, významný pokrok a můžeme přijmout, tedy interní pravidla, mm, jednací řád. Neměli bychom diskutovat příliš dlouho o té, tomto rámci spolupráce, protože naším mm, cílem je věnovat se podstatnějším otázkám, jak mm, pomoci Europolu lépe přispívat svojí prací? To je důležitá otázka. Já mm, mm si vážím návrhu, které jsme dostali z vaší strany, které byly velice užitečné, velice konstruktivní. Naše delegace je také podporuje úplně. Byly důležité Mm, také v tom, že kde hlas našeho parlamentu, přis, příspěvek našeho parlamentu um, mm, zatím zvýší. Otázky, které Ehm, nebudeme diskutovat až na konce. Eh, eh, otázka Dánska, který má eh, status pozorovatele. Mm, co se týče řízení, tak tam jsme se neschodli na této otázce, která je jak politická, tak právní. Musíme se shodnout v této oblasti. Mně se zdá, že čas, který eh, věnujeme diskuzím mezi námi, bude velmi užitečně eh, vynaložený. Ale eh, tedy pod skupině pro mm, některé možná nebylo snadné, o co se jedná, čím se bude zabývat. Mně se zdá, že je třeba lépe definovat modality vytvoření této podskupiny, jejího fungování i dohled. To je tedy, co se týče uh, podstaty a doufám, že ještě dnes se nám podaří přijmout uh, náš vlastně nací řád. Děkuji že kolegové, máme tady 17 přihlášek do diskuse. Ještě než začneme, mohu se zeptat, zda má někdo námitky proti ehm, změně v tom směru, zda musím, můžeme dosáhnout konsensu, co se týče přijímání jednacího řádu a pak dostanou slovo ty další, abychom se dostali rozumně dál. Je někdo proti tomu? Cornelia, prosím. Já nejsem proti eh, tedy jednacímu řádu, ale jednu věc si říci, eh, takže Dánsko zůstává mimo, dobře, ale jak je to pak s tím mm, právem na dotaz? Je dobré, že můžeme klást otázky. Nevím, zda se bude odpovídat ústně, jenom víme, jak nejasné jsou často ústní odpovědi. A co mě také eh, vadí, je, že i mezi schůzemi musí být možnost klást otázky a dostávat odpovědi, nejenom na těch schůzích. Proto bych tento návrh z Německa doplnila, že jde ke o otázku demokracie, nejenom tedy v souvislosti s tím jednáním, které teď vedeme, ale také možnost klást dotazy. To je třeba změnit a já bych se přála, abychom se k tomuto věnovali. Jež si další kolegové vezmou slovo, tak možná To spadá pod bod písemných dotazů, který jsem se, mm, kterému jsem se již věnoval ve svém úvodu. Mohu k tomuto bodu něco navrhnout a Cornelia, prosím, můžeš eh, si poslechnout moji odpověď. Můžete odpovědět eh, také na některé otázky kolegu. Já navrhuji a plně souhlasím s tímto nový kompromis je tedy právo klást otázky a ten říká, že kolegové mohou adresovat ústní e, dotazy e, e, JPG Europolu. Myslím, že by to měly být písemné i ústní otázky na Europol jednání PSK. Písemné odpovědi pro Europol a pan Diaz Demera nebo někdo z parlamentu, pro kolegy z parlamentu, toto bude obtížné pro Europol. Je to malá organizace, bude to velká zátěž. Pokud tento návrh dáme, tak mm, to bude s tím, že eh, management board to bude dělat zřídka a jenom když to bude nutné. Musí to být přiměřené, abychom nežádali písemné odpovědi často, ale jenom když je to naprosto nezbytné. Tak to budeme mít eh, strukturu odpovědnosti, to bych podpořil, protože to je věc, která je eh, širší, jako je to širší otázka s touto změnou bych e, to chtěl navrhnout jako předseda, pokud spolupředsedající souhlasí. S tím, že to musí být přiměřená situace, já bych řekl Bulharům při, na příští schůzi, že je toto třeba zdůraznit. A že takto bychom to předali Europanu, to, Europolu. Toto by bylo uh, dostatečné? Není. Proč to není? Může prosím se k tomu někdo vyjádřit? Jedna z delegací se chce vyjádřit. Německá delegace možná. Prosím. Pane předsedo, děkuji za slovo. Já mám takovou mm, procedurální připomínku. Já jsem překvapen, že jste navrhl nyní přes hlasovat o pozměňovacích návrzích předtím, než se dostaneme k diskusi o pozměňovacích návrhů, jak je v pořadu jednání. Takže já bych prosil o to, abychom nejprve těch 17 přihlášek do diskuze zpracovali, pak bychom hlasovali o e, doposud tedy e, dosavadních návrzích. K otázce práva na dotazy, tak tady musíme jasně říci, že existuje právo klást písemné dotazy i mezi schůzemi kontrolního výboru. Tedy existuje nejen, ale také odpověď musí být nejenom ústní, ale také písemná. A pokud to je potřeba. A jako kompromis, navrho, to bych nepovažoval jako dostatečné, je, že právě když jde o parlamentní kontrolu, tak právo klást dotazy, interpelovat je to nejdůležitější. Tam se musí říct, že kdykoliv v naléhavých případech je, musí být možnost interpelovat a dostat odpověď pokud je zásada eh, nebo přetrvá eh, zásada, že bychom se omezili jenom na odpovědi během schůzí výboru, tak to bych nepovažoval za dostatečnou parlamentní kontrolu. Okay, thank you very much. Dobře, díky. Tak eh, k oběma věcem. Za prvé, pokud se chceme vypořádat ještě s těmi 15 eh, dalšími příspěvky, tak eh, vás samozřejmě vyslechneme, to je asi nejlepší. Za druhé, eh, změna 4.2 jedničky, já jsem tu změnu, kterou chcete, navrhoval. Jediná technická otázka k tomu je, že tu změnu musíme nějak napsat, takže to budou písemné odpovědi. To je tedy požadavek, který má parlament a paní Ernst a vy jste to řekl za Národní parlamenty, takže to bude nové znění 4.2.1. Ale teď je potřeba to vyjasnit eh, s kolegy z Bulharska. A to teď nezvládneme, ledaže by to bylo jenom ústně a to asi není přijatelné. Mi tady říkají. Takže ten jednací řád musíme přijmout dnes s tím, že ten jeden článek přijmeme na, tom, na té bulharské schůzce. Takže já navrhuji, že bychom čtyři jedničku přepsali s tím návrhem, který jsem učinil, tedy, že budeme mít písemné odpovědi. A na bulharské schůzce toto přijmeme. a slovo také dostanou bulharští zástupci, kteří s tím budou muset ještě souhlasit. Souhlasíte? Ano, takže je to v pořádku. Yeah, exactly. Sorry, I'm just being reminded. Tak teď mi tady ještě připomněli, že na té bulharské schůzce budeme řešit i Dánsko, podskupiny a toto. Takže toto přepíšeme, přidáme tam ty eh, písemné odpovědi a ty ostatní věci a budeme to řešit na té bulharské schůzce s tím, jak říkala paní Ernst a německá delegace. Takže pokud eh, všichni ostatní souhlasí, tak teď eh, pokud tady spolupředseda souhlasí, vyslechneme všechny ostatní příspěvky. Poprosím kolegy o stručnost. A až si vyslechneme všechny ty příspěvky, tak eh, si řekneme, zda souhlasíme s jednacím řádem, bez ohledu tedy na ty věci, které budou řešeny pak na té bulharské schůzce. Takže jdeme od začátku. Pan Dimitrius z Kyperského parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, ten text, který máme před sebou, je dobrý základ, který reflektuje, co potřebujeme. Je to velice dobrý text. No, dobře. A ma- vypadá to, že zase máme problém s tlumočením a mezi tím já poprosím, aby všichni eh, se drželi časového limitu dvě minuty. Okay, the English channel is on. Please go ahead. Tak, prosím, můžete. Máte dv- maximálně dvě minuty. Milí spolupředsedové, milí kolegové, řekl jsem, že tento text je velice dobrý základ, který do značné míry eh, reflektuje naše včerejší diskuzi. Nicméně, jsou zde některé věci, které v tom textu nejsou. Zejména pak naše pozměňovací návrhy. My jsme hovořili včera o určitých věcech, ale článek 2 k členům a pozorovatelům, článek 3.2 k frekvenci našich schůzek, a vzhledem k tomu, že zpráva o Europolu musí být hotová do 30. listopadu každého roku a tím pádem já si myslím, že toto je dobrý základ, ale dnes jej nemůžeme přijmout, protože si myslíme, že to není tak kompletní, jak by to mělo být. A chybí tu nejen ta dvě témata, která jste zmínili, tedy Dánsko a ty podskupiny, ale otázky, které jsou pro nás zásadní eh, a které vyplývají z našich pozměňovacích návrhů. Děkuji. Clive Sully z House of Lords eh, z Británie. Eh, děkuji, pane předsedo. Já tu debatu považuji za velice zajímavou. Myslím si, že ta základní zpráva je velice dobrá, mělo by se pokračovat. Sněmovna Lordů sepsala zprávu ohledně bezpečnosti policejní činnosti a Europolu po Brexitu. Jedna z věcí, kterou jsem chtěl říci už teď, je, že jsem si s velkým zájmem vyslechl dánskou pozici, ale eh, chápu ten kompromis, ke kterému jste došli, který podle mě dává smysl. Realita je jak v souvislosti s tímto, tak s těmi podskupinami ta, že tato pravidla by neměla být neflexibilní, že tady budou platit na věky věků, je potřeba mít možnost je měnit, ale ne každých pět minut, eh, spíš tak, jak se bude postupovat. A řešit to na té bulharské schůzce je, myslím, dobrý nápad. Já to samozřejmě říkám jako člen parlamentu, který odchází z EU, možná tady eh, mou radu nechcete, ale řekl bych to, že jako politik, který eh, vlastně vůbec nesouhlasí s referendy, zejména se mi nelíbí referenda ke komplexním otázkám, kde daná vláda vlastně nemá vůbec jasno v tom, co bude dělat, pokud veřejnost eh, dospěje názoru, který není ani nadějný, ani konstruktivní, ani tím, co vláda chtěla, protože tím se dostává do složité pozice. Rád bych však řekl k eh, tomu statusu pozorovatele, což je velice důležité, že eh, otázka terorismu a trestných činů je tak důležitá napříč evropským kontinentem. Každý aspekt ovlivňuje životy lidí, ať už jsou nebo nejsou eh, občany EU a proto je zásadní, abychom měli eh, takovou techniku, kde demokratická společnost může sdílet informace o policejní a bezpečnostní spolupráci a musí mít pocit, že mají demokratickou kontrolu nad celou věcí, protože to je ten způsob, jak můžeme zároveň chránit veřejnost a zároveň chránit, chránit její svobodu. A to je ta rovnováha, kterou musíme dobře trefit a proto říkám, že by tato pravidla nikdy neměla být neflexibilní. Eh, jsou mé zkušenosti z dlouhých let v parlamentu, z řešení otázek v minulosti, jako bylo třeba Severní Irsko, že nikdy nedospějete finálního závěru k pravidlům, eh, jak budete řešit otázky bezpečnosti, to je vždy probíhající činnost, mimo jiné proto, že eh, kriminálníci a teroristé jsou sofistikovaní a stále se snaží být o krok napřed. To je velice důležité, ale z mých zkušeností Evropská unie ehm, byla velice dobrá ve vytváření inovativních řešení pro komplexní problémy. Já si myslím, že tentokrát se to také podaří a těším se na to, že toto bude pokračovat. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme. Pan Dias de Silva z portugalského parlamentu. Paní Dias de Silva z portugalského parlamentu. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Eh, všechny bych rád pozdravil a za eh, portugalskou delegaci chci vyjádřit význam Evropy. V této době jsem rád, že jsme pokročili ve spolupráci, usnadní to práci všech. A kromě toho jsem rád, že máme principiální konsensuální dohodu, které kterou jsme včera dosáhli ve většině otázek. Mám, myslím si, že většina problémů byla vyřešena. A ještě zbývají čtyři věci. Tři z nich se budou projednávat v Bulharsku, ale rád bych už řekl, že pokud jde o Dánsko, stále si myslíme, že budou muset být eh, pozorovateli bez hlasovacího práva bez toho eh, expressis verbis, co říkali Němci, protože jde o otázky jinak, které se dají vyjádřit tak, jak o tom hovořilo eh, Německo. Každopádně si myslím, že je třeba přesně vědět, jak se to bude dělat a to můžeme právě udělat v Bulharsku. A další otázka, která je, eh, která, které těžko chápeme, E, ta se týká konsenzuálních e, rozhodnutí. Zhle, z hlediska politického přijímáme konsenzuální rozhodnutí, nejsme proti tomu, ale z právního hlediska si myslím, že tu problém může být a jde o to, jak, se konsen, jak co s tím konsenzem uděláme. E, když nebudeme mít nic písemně, tak eh, eh, je, co uděláme s dvoutřetinovou většinou a s tím, eh, aby se zda se, splně, zda se tento požadavek splnil nebo ne, když máme ten článek tak široce koncipovaný, může to činit problémy do budoucna. A já bych rád věděl, jak budeme řešit otázky nekoncenzu. Hmm je možné, že to vyřešíme pro jednou, ale jak to budeme dělat obecně s problémy eh, ne, nepsaných eh, koncenzů. Pan Hammerberg ze švédského parlamentu má slovo. Tak eh, Děkuji. Děkuji vám za práci, která byla odvedena na tom kompromisu. Můžeme mít různé názory, ale je nutné mít jednací řád. Jenom stručně, myslíme si, že ta původní myšlenka toho sekretariátu, návrh německého parlamentu, to je něco, co se nám líbí víc než ten kompromis. Nemyslíme si, že by bylo odpovědné hlasovat proti, ale eh, ten princip koncenzu, kde to skončí, je jasné, aby v jednacím řádu bylo jasně zakotveno, kde a jak ta procedura má končit. Pokud eh, povedeme diskusi, kde některé delegace se snaží protlačit návrhy, které nejsou příliš promyšlené, no tak to je jistě důvod, abychom postupovali eh, promyšleně. Ale důležitý je konsenzus. Děkuji. Pan Sorensen z dánského parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo děkuji všem delegátům za kvalitní debatu a zejména děkuji eh, delegátům, kteří podpořili dánský návrh. Co se týká eh, návrhu předsednictví toho konsenzu, tak ten dokument, ten konsenzus podporujeme. Myslíme si, že to je dobrý výsledek vyjednávání v rámci eh, této schůze. Ještě jednou bych chtěl okomentovat dánskou otázku. Samozřejmě je potřeba si uvědomit, že aktuálně není možné dosáhnout konsenzu k dánskému návrhu, ale my se těšíme na to, že najdeme dobré řešení, až se příště setkáme v Bulharsku. V mezidobí doufáme, že budete dbát Lisabonské smlouvy článku 12 bod C a dokumentu správní služby, který jsme obdrželi zrovna včera. Právní služba dospěla k závěru, že ani smlouva ani nařízení o Europolu eh, neobsahují žádná omezení pro národní parlamenty členských států a jejich participaci v dohledu nad činnostmi Europolu. Na tom se shodneme. A pokud se podíváte na Lisabonskou smlouvu článek 12, tam se jasně říká, že národní parlamenty členských států by měly aktivně přispívat k dobrému fungování Evropské unie tím, že se budou účastnit eh, v rámci činností v rámci oblasti bezpečnosti, justice a tak dále a tím, že budou politickým monitoringem zúčastněny na činnosti Europolu. A o to přesně jde na této konferenci a v rámci činnosti této skupiny. Takže náš závěr je, že dánský parlament podle smluv podle nařízení o Europolu už teď má právo být e, e, plnohodnotným členem této skupiny a doufáme, že dospějeme v této věci ke konsenzu, alespoň na příští schůzi. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Pan Conway z irského parlamentu. E, děkuji mnohokrát, dámy a pánové. Nám se docela líbí ta odvedená práce. Rádi bychom poděkovali sekretariátu za to, že nás přivedl až do této situace, kde už můžeme dosáhnout kompromisu a ten zbytek vyřešíme na bulharské schůzce. Nicméně je zde jedna věc mezi pozměňovacími návrhy, kterou bych, abyste mi ujasnil, pane předsedo, a to se týká přeskumu toho jednacího řádu. Chceli, chtěli jsme přeskum každé dva roky. Eh, jinými slovy, chtěli jsme tam dát to slovo každé dva roky. Nechtěli jsme pouze revizi po dvou letech a pak nic. Eh, chceme říci, že toto je skutečně jaksi vyvíjející se sada procedur eh, a každé dva roky to potřebuje přeskum. Takže pokud tam bude to slovo každé dva roky, tak eh, budeme spokojeni. Eh, děkuji vám. Eh, díky kolegové, že jste, že jste struční. Pan Apol z Polské komory parlamentu, prosím. Děkuji vám mnohokrát. Mám několik významných bodů. Co se týká většiny Eh, my tam čteme o dvou třetinách. Proč to nejsou čtyři pětiny nebo sedm osmin nebo já nevím kolik? Eh, pak je zde další věc. Počítání hlasů, tedy zda každý zástupce každého parlamentu bude mít eh, jeden hlas, nebo někdo třeba bude mít dva hlasy, protože mají dvoukomorový parlament v té zemi. bude potřeba zajistit, aby to jednací řád jasně reflektoval, abychom se vyhnuli jakýmkoliv pochybnostem, ke kterým může dojít. A pak ještě jedna věc. Smysl dohledu je ptát se na otázky. Já nevím, proč bychom měli čekat na odpovědi 6 měsíců. v podstatě by se pak eh, z našich schůzí stala jenom řada dlouhých otázek a tam by se odpovídalo na eh, otázky za uplynulých šest měsíců, ale upřímně řečeno, já si nemyslím, že takový je účel našich zasedání. Takže já bych šel s těmi, kteří eh, říkají, že písemné odpovědi jsou nejlepší možnost, jakou zde máme. Co se týká jednotlivých eh, komisí, eh, tady si myslím, že si to zaslouží ještě další debatu na příští schůzi. Je potřeba zajistit, že ty komise budou mít eh, náležitý rozsah působnosti. Konec konců ty komise musíme ještě eh, zvážit. Děkuji, pan Paška ze slovenského parlamentu. Eh, děkuji vám. Milí kolego, pánové, Evropská unie je postavena na dohodě členských států, našich představitelů v radě, eh, dohodě představitelů parlamentu v Kosaku. Ty dohody vždy probíhají konsenzuálně. A proto Slovenská republika vycházela z toho, že při přípravě tohoto materiálu toho jednacího řádu bude zachován eh, tento princip i v rámci tedy diskuzí v naší skupině. A z tohoto pohledu mi připadá v této fázi, v tuto chvíli, konstatování, že se bude rozhodovat v rámci našeho orgánu konsenzuálně, eh, s tím, že tam není uvedeno, za jakých, eh, za jakých okolností lze tento princip jaksi nepoužít, to je podle mě eh, nepřijatelné. Je potřeba zachovat základní principy spolupráce členských států. A pokud budeme eh, potřebovat najít jiný způsob eh, jednání, nestačí, aby to bylo zakotveno v zápisu tohoto jednání, je potřeba, aby to bylo dobře popsáno i v jiných dokumentech, které budeme muset přijímat a které budeme, budou přijímány konsenzuálně. Vzhledem k tomu, že naše delegace není oprávněna odstoupit od základních principů zpracovaných v Bratislavě, prosím, eh, aby pokud chceme přijmout návrh, proti kterému nemáme výrazné výhrady, prosím, aby slovíčko eh, principiálně v bodě 4.1e bylo škrtnuto. A pokud chceme rozšířit eh, hlasování v určitých případech na jiné typy eh, hlasování, kde bude specifikováno, kolik kdo a jak hlasů bude mít, abychom toto udělali v Bulharsku a doplnili to do jednacího řádu ex post. Potom by ten dokument měl podporu slovenské delegace. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Pan Krýmy z italského senátu. Grazie presidente, grazie per il lavoro fatto e per la conclusione. Děkuji pane předsedo. Děkuji za tyto závěry. Myslím si, že dobře zrcadlí to, co řekli eh, zástupci parlamentu už včera. Myslím si, že ten konsensus je dobrý, ale chci zdůraznit ten první bod s ohledem na ty dvě otázky. Dánsko a podskupiny, což budeme řešit na příští schůzi. Co se týká odpovědí písemnou formou, vzhledem tomu, že je všeobecný konsensus zavést tento typ odpovědí, nevím, proč už teď bychom eh, toto definitivním způsobem neměli zavést a schválit tuto změnu. Pak je tady ovšem ještě jeden bod, na který jsme neodpověděli v návaznosti na včerejší diskusi. To se týká sekretariátu. Europol bude eh, stoupat na důležitosti. Na tom jsme se shodli včera i dnes. Potřebujeme ale investovat do infrastruktury Europolu, Europolu ale i do kontrolních struktur. Stejně jako roste Europol, by měly růst i kontrolní funkce. Proto sekretariát kontrolní skupiny musí být k dispozici pro kontrolní skupinu. Ten návrh, tak jak ho čtu já, je postaven tak, že sekretariát by měl pomáhat spolupředsedům. Možná by tam mělo být, že sekretariát je k dispozici kontrolnímu výboru. V tomto smyslu bychom měli ten text opravit, abychom tuto funkci dali sekretariátu, který by pak mohl sloužit celému kontrolnímu výboru, protože z té formulace, tak jak je navržená, to zatím nevyplývá. Děkujeme. Nyní zástupce Rumunska. Mm, mnoho včerejších návrhů je v tom textu, takže v principu my souhlasíme s tím um, textem. Z, z technických administrativních důvodů máme několik připomínek. Když definujeme určitou útvar nebo jednotku, tak bychom měli říci, čím se zabývá. Um, to je 1.3a, kde se definuje trojka tam se neříká jasně, jaké bude mít kompetence. A o tom by se měla vést diskuse, abychom uh, stanovili, jaké by byly pravomoci. Článku 3.1 předsedání schůzy a 3.1a předsednictvo. Podle definice trojky bychom se měli odvolat na kompetence trojky Další um, poznámka k sekretariátu. Eh, ve úzké spolupráci bychom měli eh, doplnit, mm, aby a mm, protože by se to mělo aplikovat i na další konference a, a eh, to ukazuje, že by ten ehm, sekretariát nefungoval tak dobře. Pak uh, bych měla další připomínky, ale tím se budu zabíjet Bulharsku. Děkuji. Z německý Bundestag, prosím. Pan kolega, pan Schuster. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mm, Evropskému parlamentu, jmenovitě jeho předsedovi Diastemera, za vstřícnost Eh, co se týče trojky, sekretariátu, právo na otázky, podskupiny, mm, chci říct jednu věc a kolega to pak doplní. Ty eh, stály jsou velmi dobré, ale eh, mělo by to být konkrétnější bychom řekli, že trojka pro vypracování pořadu jednání by měla být zodpovědná za politické cíle na návrh členů. To bychom měli také zmínit. Na návrh členů. To není nepřiměřený požadavek na trojku. Trojka potřebuje úkoly a e, na návrh členů. Eh, sekretariát, tam je náš návrh velmi jednoduchý, jednoduchý 3, bod 3.1 b. V novém kompromisu se říká, že sekretariát bude, bude stávat, stávat z Evropského parlamentu a parlamentu předsedající země. My bychom um, odpovídajícím způsobem článek 51 řízení o Europolu, aby byl sekretariát obsazen Evropským parlamentem a tro, státy trojky. Takže bychom tu první větu změnili jenom jedno, o jedno slovo v článku 1b. Tam se teď říká, sekretariát podporuje jí parlamenty, e, Evropský parlament a předsedající, parlament předsedající země ve spolupráci a Eh, předcházející a nadcházející předsednictví, to A, tedy ta trojka a Evropský parlament. To by se mi zdálo logické. K otázce práva na dotazy. Tady máme kompromisní návrh předsedy. Prioritní otázky by se odpovídaly, před schůzí ale měli bychom rozhodnout, kdo rozhoduje, co je prioritní dotaz, která, na kterou je třeba odpovědět písemně. Dovedl bych si mm, představit na prozbu žadat tazatele, písemně zodpovědět a trojka. Když trojka řekne, že to uděláme ústně, dobře. Uh, E, takže ten e, tazatel prosí o e, písemnou odpověď, trojka rozhoduje. Tak bych se to představoval. Děkuji. Pan je za řecký parlament. Co se děje, se neděje poprvé. A život nám ukázal, jak postupovat. Můžeme se shodnout, nad čem se shodneme, pokud se neschodneme, necháme to otevřené a budeme o tom dále diskutovat, abychom dosáhli kompromisu. Dobrého kompromisu. Ne kompromisu, který nebude funkční. E, to by mělo být procesní pravidlo. Všechno, co se týká Europolu, minimálně mnoho um, otázek je stále otevřených na vysoké úrovni. Například prezident Macron, když se ho nedávno ptali na zřízení eh, Evropské spravodajské služby, to byl důvod, mm, pro jisté pozice v Paříži eh, a Berlíně, tak eh, bylo řečeno, že Evropa nebude fungovat, pokud nebude Evropská spravodajská služba. Takže to je eh, otázka, která je stále otevřená na nejvyšší úrovni a mnoho takových. Proč bychom my nemohli pokračovat v diskusích o bodech, kde se neschodneme, v Bulharsku nebo kdekoliv jinde? Pan Eh, Miss Populis z Evropského parlamentu. Děkuji. Dovolte, abych dodal, že bylo dosaženo velké, vyvinuto velké úsilí na eh, to dosáhnout kompromisy a byla by škoda, kdyby kdyby tato dohoda se neodrážela v tom našem tisku. Pokud um, um, diskuse tedy mohou pokračovat v Bulharsku, se týká podskupin Dánska. A co se týče toho ostatního, náš text by měl být poměrně flexibilní, co se týče ústních a písemných dotazů, další specifikace, jak dosáhnout dohody v procedurálních otázkách. Samozřejmě bychom měli usilovat o konsensus, ale pokud se to zdá být obtížným, Tak bychom se měli shodnout o většinovém pravidle, vyšší většin třeba dvoutřetinové, abychom rozhodli. A pak tady máme ještě dva členy z e, Evropského parlamentu, pan Elson. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat sekretariátu za práci. Um, u nás to není tak, že bychom se mohli rovnou shodnout na kompromisu a na to na výběr. Jádro je konsensus a mm, my se musíme si stanovit určité linie. Musíme pracovat rychle a shodnout se na těch liních a věci, které můžeme rozpracovat na jiných setkáních, třeba v Bulharsku v rámci prováděcí dohody nebo praktických směrů, pokud se neomezíme, tedy v holandštině se říká, když eh, je omezení, tak eh, se dosáhne těch, udělá to nejlepší. A, ale, a to ještě věc, co se týká Dánska, můžeme mluvit o bilaterálních, multilaterálních partnerech, ale musíme si připomenout, že co se týče Bulharska, tak je konsensus, aby Dánsko byl pozorovatel. Na tom bychom se měli shodnout. Děkuji vám, pan, pan Diaz de Mera. Děkuji vám, pane předsedo. estonský i pane předsedo Evropského parlamentu. Mám pár připomínek a jedno předběžné hodnocení. Chtěl bych mnohokrát poděkovat za příspěvky, které byly velmi kvalitní, i za kompromisy. Každopádně ale jsem loajální k vám všem, ale i přesto bych chtěl vyjádřit své stanovisko. Moje stanovisko se týká začátku nového orgánu se všemi obtížemi, které s tím souvisejí. Náš nový orgán se nazývá Společná parlamentní kontrolní skupina. Já navrhuji, abychom začali postupovat kupředu potom hodnot eh, a pracovat tedy, dále po dvou letech zhodnotili a následně upravili. Takže čtyři slovesa. Začít, pokročit, zhodnotit, opravit. To je zcela zásadní pro efektivnost naší práce. Já jsem velmi angažovan, jsem se velmi angažoval, nebo eh, velmi děkuji eh, a sám jsem se angažoval ve vypracování tohoto dokumentu společně s estonským a parlamentním eh, předsednictvím. A fakt je, že to odkládáme některé věci na Bulharsko a v Bulharsko tedy bude mít velkou odpovědnost o vyřešení problému Dánska a podskupin. A pane předsedo, Tady bychom mohli tedy vyřešit tu otázku písemných a ústních otázek a odpovědí. Samozřejmě, podle mého názoru, má pravdu eh, německá delegace, když říká, že zcela vitální důležitostí pro práci je možnost klát otázky a dostávat odpovědi, ať písemně nebo ústně. A pan předseda Moraes eh, říká, že to chce ještě rozpracovat. Podívejte se, Evropská komise od Evropského parlamentu dostávala tisíce otázek. Písemně předkládali je evropští eh, poslanci a museli vytvořit určitou kontrolu. Proč se vytváří kontrola? Aby Eh, tyto služby eh, nekolabo, neskolabovaly. Jsou to specializované služby, ale to, co my vytváříme, neposkytuje specializované služby. A proto musíme přijmout německý návrh, který se týká eh, ústních i písemných otázek, ale stanovit přitom měsíční limit – protože chceme, aby došlo k reflexi mezi oběma spolupředsednictvími. To je první komentář. A druhý, Dánsko. Pracujeme rychle. Já jsem před chvílí hovořil a může to potvrdit naše efektivní, eh, eh, eh, náš efektivní sekretariát, že jsem hovořil s našimi právními službami. A co nám říkají právní služby parlamentu? Že požadavek nebo otázka se dá na papír a Eh, rovněž a přejde, projde to právními službami. Pokud jde o podskupiny, já osobně jsem byl jak kontrolorem, tak kontrolovaným ve svém parlamentu. Takže mám zkušenost s těmito postupy. A v žádném parlamentu, který já znám, komisích třeba pro eh, tajemství a tak dále, neexistovaly pracovní podskupiny, protože tak by se ovlivnil, eh, eh, ovlivnil ten závazek kontrolovat. A já vám zcela angažovaně říkám, že přijmout německý návrh, pokud jde o podskupin, by šlo, pokud ho dobře rozvinout. Rozvinou. Pokud ano, tak potom je podpořím. Je potřeba vědět, eh, kdo, kolik, jaká bude operativní kapacita. A vzhledem oni eh, to navrhují, mohou to předložit písemně a v Sofii o tom můžeme obsáhle diskutovat. A jinak, pokud jde o ty klíčové otázky, které zde zazněly, konsensus, pro mě je to opravdu užitečná záležitost, protože nás přibližuje, nerozděluje nás, podporuje diskusy. A podle článku 88 smlouvy o fungování Evropské unie sem vnáší režim jednoty. A je nejednot, je, eh, Eh, rovnoprávnosti i nerovnoprávnosti, protože zde hovoříme o 16 eh, nebo o režimu 16. Takže je zde tedy eh, rovnost i nerovnost. A souhlasím tedy s tím, co říká slovenský kolega. Říká, že bychom měli škrtnout slovo v principu. A já říkám, že v principu nám dává možnost otvírat nové možnosti. Neuzavírá žádnou věc hermeticky. Takže si myslím, že bychom mohli škrtnout tedy slovo v principu podle toho, jak navrhují spolu předsedové. Pak je zde ta e, otázka tedy kompromisního, e, který předkládají dva e, spolupředsedové a úloha trojky. Máme zde úlohy trojky a úlohy parlamentu spolu s trojkou. Zde nevycházím z toho, že bych byl tak chytrý, ale vycházím ze svých zkušeností, které mi dává věk. Fakt je, že oba spolu předsedové budou mít velké pravomoci na, konzult, na základě konzultací s parlamentem a na základě předběžné konzultace se společnou parlamentní kontrolní skupinou mohou tedy předkládat eh, Eh, návrhy, které se zde předloží a které oni odsouhlasí. Takže eh, to je všechno, co jsem vám chtěl říci. Jinak jsem pro přijetí toho dokumentu estonského a parlamentního předsednictví a věc podskupin a Dánska řešit eh, v Bulharsku. Tak ukážeme, že jsme schopní, efektivní a schopní konsenzu. Děkuji vám. To bylo velmi užitečné. Děkuji vám, pane Diazi Demero. Vaše příspěvky nám hodně pomohly. Máme eh, návrhy. Máme eh, návrhy, které tedy můžeme dále projednat, ale dříve ještě náš eh, bulharský kolega Fetenov chce hovořit. Dám mu slovo později. Každopádně se už ptám, jestli se chce krátce vyjádřit i teď. Chcete hovořit teď nebo až později? Jenom pár slov k postupu, velmi stručně. Já souhlasím s tím, co říkal pan Dias Demero na konci. Myslím, že je to dobrá myšlenka podpořit dokument a ty tři sporné záležitosti mohou být předmětem diskuse v Sofii v Bulharsku. Děkuji vám. Děkuji, to, bylo, eh, to byl dobrý, eh, užitečný příspěvek a kolegové. Máme my jsme eh, napřed ještě než já něco navrhnu, dávám slovo svému spolupředsedovi. Et, ehm, nagu ma ennem avaldasin lootust, et me ikkagi täna liigume selle poole, et me saaksime Já jsem vyjádřil eh, naději na koncensus text k textu. abychom mohli eh, toto jednací řád přijmout. Ale zdá se mi, že je tady celá řada problematických otázek, které byly otevřeny. Ehm, ehm, mm, je možné říci, že jsme se dostali dál. Eh, že jsme eh, zohlednili názor, posl, názory poslanců a delegací. A na závěr bych řekl, že se jedná o, do, o rámcový dokument, který stanoví naše principy mm, fungování. Pokud budeme eh, se ke každému rozhodnutí mm, vyjadřovat příliš podrobně, tak se mi zdá, že se, že nikdy nepřijmeme mm, ten návrh mm, jednacího řádu. Ne v Sofii, ne ani později v Bruselu. Nedostáhneme tedy konsenzu, takže bych navrhovala, abychom tento dokument e, považovali za rámcový text, který e, stanoví rámec pro naši práci a abychom pak následně se mohli Eh, shodnout na specifičtějších otázkách. Je to um, stejné, um, co týče zákonů o každodenním životě, um, norem, které se týkají morálky a podobně. Já se domnívám, že je nutné k tomu přistupovat stejně, eh, také k té otázce konsensu. Um, my jsme o tom diskutovali se sekretariátem a um, Tady jsme eh, rozhodnutí konference předsedu. Jedná se o rozhodnutí konsensu a eh, máme tady srovnání s Kosakem. Um, stejném principu. Obecně hledáme konsensus v rámci COSAC za určitých podmínek. Je možné mít mali, kvalifikovanou většinu, ale formulace zůstává stejná. Že podobně tady se jedná o rámec nebudeme zacházet do detailů, nebudeme eh, usilovat o eh, ten další konsensus. Jako trojka, jako sekretariát jsme pro princip trojky sekretariátu, tedy předávání eh, kompetencí na následující předsednictví. To je věc, která je velmi důležitá. Pokud jsem to zprávu správně rozuměl e, německým kolegům, když e, si řekneme, že trojka je stálý útvar během e, mezdobí e, před mezi schůzkami výboru, schůzemi, tak se jedná o 6 měsíců a národní parlamenty musí aktivně participovat. Mm, pro menší země se jedná o větší zátěž a podobné je to pro um, sekretaria, který musí vysílat personál během 6 měsíců. Um, já se nejsem jist, nepodporuji e, názor, který tady byl vyjádřen, že sekretariát nepracoval efektivně. Naopak. Co se týče otázek a odpovědí, to je velmi důležité. E, již e, dlouho mluvíme o efektivitě Europolu a Eh, mluvili jsme o tom, jak zajistit, aby práce Europolu byla mm, trošku náročnější. Eh, to jsou všechno otázky, Jo, mm, budou muset tedy se řídit nařízením, aby odpovídali. Takže na otázky. Eh, kontrola je o tom dávat otázky a dostávat odpovědi. Ale uvnitř toho procesu je třeba, aby Europol mohl efektivně pracovat, aby přispíval k boji proti organizované zločinnosti. Nejedná se o odpovídání na naše otázky každodenně. um, je třeba existoval eh, nějaký uh, rámec časový. Ale pokud uh, ehm, uh, eh, nebudeme muset odpovídat až na příští schůzi, možná by se to dalo formulovat tak. Mm že i v, aby byl konsenzus, chci zúraznit, že to je rámcový dokument, nebude řešit do detailu všechny otázky, jinak nedosáhneme konsenzu. Děkuji. Není překvapivé, že s tím souhlasím. Pan, vážení kolegové, děkuji za všechny příspěvky. Děkuji panu Diaz de Meira. Tady jde o to, abychom měli konsensus všichni, abychom eh, zohlednili všeho, všechno, co tady bylo dnes řečeno. Já souhlasím s tím, co řekl spolu předsedající, že to je rámcová dohoda, že pokud necháme všechno na Bulharsko, tak mm, vlastně vytváříme spoustu práce pro bulharské kolegy a ne, uděláme to nejdůležitější, totiž dosažení konsenzu ve většině bodů. Necháme Dánsko a podskupiny na další schůzi pro profesionální a myslím, že můžeme ale řešit e, řadu těch jiných věcí. Teď bych navrhoval Mm, ve spolupráci s kolegou je toto, abychom rychle otevřeli některé věci z té diskuse, to je důležité. To udělám velice rychle. Pak dám návrh, eh, především k písemné odpovědi a tam se vrátím k tomu, co řekl pan Diaz de Meira, jak se to bude řešit procedurálně. A pak se podíváme ne tedy na mm, otázku, zda můžeme to v rámcové rozhodnutí přijmout, anebo to necháme na příště. Takže eh, velice stručně v té diskusi klíčové věci, které tady byly otevřeny. Já nebudu mluvit o tom, kde byla schoda, že bychom měli tedy mm, přijímat dohodu. Eh, takže k tomu, co řekl kyperský kolega, na časování schůzí, tak eh, my budeme, ty schůze budou v souladu s víceletým programem. Eh, toto byla výjimka, začneme pracovat v květnu s, novým, s novou regulací a eh, schůze budou postupovat podle postupu Europola příslušnému načasování. To je tedy pro kyperské kolegy trojka, to je velmi důležité pan Diaz de Mera, další kolegové, kolega eh, řekl několik věcí k trojce. Portugalský kolega, konsensus je jediný, ne pravidlo. Jiná metodologie eh, se musí mm, definovat. Mm, pak ten právní stanovisko není právní, to je non-paper, možná bude právní stanovisko oficiální, ale tam v podstatě nic není. Je to non-paper, což vlastně e, znamen, nic neznamená. Až dostaneme právní stanovisko, tak vám ho předám. Mm, o Dánsku rozhodneme na příští schůzi. irští, pro irské kolegy. Za dva roky se můžeme rozhodnout, že proběhne revize a každé dva roky, takže toto rozhodnutí můžeme přijmout za dva roky. Pro polské kolegy eh, hlasování a pravidla, tak to můžeme řešit za dva roky, takže tady není eh, problém to, že bychom to neřešili, můžeme to řešit za dva roky. Italské kolegy, to byla velice um, um, užitečná diskuse. E, německá delegace paní Ernst řekli e, jednu věc, která pak byla dále rozvíjena, co se týče práva na písemné interpelace a byl návrh, abychom e, mm, udělali ústní pozměňovací návrh, který by byl písemný, mm, pokud bude akceptovatelný, pokud ne, tak to bude na příští schůzi v Bulharsku. E, můžeme se shodnout, že to bude lepší návrh, takto ten návrh, který já bych navrhoval, to by bylo 4.1a nové právo e, klást dotazy. Členové DPSG e, mohou adresovat písemné otázky Europolu na písemnou odpověď schůze, na schůzích JPSG, a nebo e, e, písemnou nebo s písemnou odpovědí předem. To je, tam je jasně řečeno, že e, je žádost o písemné e, odpovědi. Otázka je, otázka procedurální. Ta bude muset, to bude muset být odsouhlaseno s Europolem, otázka kapacit a e, management, manažerské správní rady a podobně, jak to tedy řešit. To je otázka na management. To je procedurální otázka. Princip je jasný, že můžeme mít písemné odpovědi. O to jde. Pokud toto je akceptovatelné dnes, tak to je v pořádku. Pokud ne, tak to můžeme e, písemně dále řešit v podskupinách Dánsku na Bulharsku. Ehm. To by byl jeden návrh. Nebudu řešit ostatní body, které v podstatě podporují postup směrem dál k rámcovému, rozhodnu, rámcovému rozhodnutí, tedy konsensus v klíčových bodech, o kterých jsem mluvil na úvod. Děkuji za podporu kolegům. Takže kolegové, Um, vzhledem k času, měli jsme, máme za sebou dva dlouhé dny, tedy já nevím, jak vy. Někteří z vás to baví, ty procedurální věci, já to vidím. To je velice, e, e, když, když poslanci se začnou bavit těmi procedurálními otázkami, tak si musíme tak se musíme odpočinout. Já vidím, jak se vám leskly oči, když jsme začali mluvit o těch procedurálních otázkách. Eh, dobře, takže teďka do, se dostáváme k tomu hlavnímu. Chceme pro Bulharsko vyrobit spoustu práce, anebo v principu odsouhlasíme většinu toho, co bylo řečeno. důležitá věc 1 a nový, nový. Otázka ústních dotazů. Kolegové, kteří to navrhli, paní Ens tady už není, německá delegace z parlamentu. Chceme akceptovat ten ústní pozměňovací návrh jako, anebo eh, to chcete mít písemně na příští schůzi spolu s podskupinami a Dánskem. Může odpovědět německá delegace, prosím. Schuster. Pane Schuster. Wir würden, sorry, wir würden uns... My bychom se k tomu rádi vyjádřili písemně. So you would like to take... Dobře, takže to chcete řešit na bulharské schůzce. Ano, nejen kvůli tomuto bodu. protože vy jste to hezky zmoderovala, ale pro mě tady je spousta otevřených otázek a já nevím, jak to chceme za 14 minut eh, stihnout. Já tady můžu sice zůstat déle, ale to asi nemohou všichni, takže jinými slovy nám nezbývá nic jiného, než eh, to hodit na ramena bulharských kolegů. Já zde zatím nevidím žádný jaksi cíl. Eh, podle mě není možné všechny tyto body řešit konsenzem. Tak mně se líbila ta první část eh, kter- toho, co jste řekl, a opravdu se mi nelíbila ta druhá část. Takže budeme předstírat, že jste řekl pouze tu první část. Jinými slovy, že ta psaná 421 půjde na bulharskou schůzi, což je fajn. Takže podskupiny Dánsko a písemné otázky, to je v pořádku, to půjde do Bulharska protože ústní pozměňovací návrh není tak dobrý nápad řešit tady konsenzuálně. A tím se tady dostávám k té druhé části toho, co jste řekl. Nechte mě to doříct, ono to není úplně snadné. Eh, mám trošku strach, že to pro nás předznamenává problém. Eh, tady spolupředseda mě prosil, abychom měli k těm všem ostatním bodům rámcovou dohodu. Jinými slovy, že bychom, pokud nejsou námitky, se shodli, spíš než že bychom všechno přehodili na bulharskou schůzi. Můj návrh je, že u těch takzvaných otevřených otázek, které se snažím řešit, oni nejsou tak otevřené, jak se zdá, protože ty klíčové body podskupiny Dánsko a ta otázka eh, těch eh, písemných otázek, to budeme v Bulharsku řešit. Takže můj návrh teď je Eh, je zde někdo, kdo by nesouhlasil se zbytkem textu? Mohu vám to klidně zase přečíst. To znamená s těmi klíčovými body, kromě Dánska podskupinami a novým odstavcem 421. Je to procesní poznámka, dvě procesní poznámky. Víte, co to je procesní poznámka v Evropském parlamentu? No, to je jedno, on to neví ani žádný europoslanec, po, europoslanec ale je to tady procesní poznámka. Tak prosím, ale buďte stručný. Ano, máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové a kolegyně. Já jsem si připravil ještě jednu intervenci, na, na tu nedošlo, k mém eh, při, prvnímu um, příspěvku, kdy jsem vystupoval eh, k jednacímu řádu, jsem chtěl říci, že jsem byl velice potěšen tím, že za poslední dva dny zde proběhly intenzivní diskuse a že jsme se posunuli a že jsme se zblížili ze strany Evropského parlamentu, že se reflektují zájmy národních parlamentů, že sekretariát pracoval velice dobře a i předsednictvo. To by byl býval byl hlavní prvek mého příspěvku. Eh, já bych chtěl říci, že ta diskuse byla také orientovaná na cíl. Šlo o to eh, posunout ten společný zájem, to znamená mít ambiciozní jednací řád, který musí být základem pro úspěšnou práci tohoto výboru. Ale to, jak jste to teď schrnul, pane předsedo, to je pokus ty body, eh, u kterých je možnost se shodnout, eh, tady také odsouhlasit. Já si myslím, že v Evropském parlamentu to mm, není eh, podobně jako v národních parlamentech možné a my se necítíme připraveni hlasovat na základě pouze ústního schrnutí, co není písemně zakotveno, o čemže přesně vše, všem se to hlasuje. Takže podle nás by bylo lepší toto dát eh, na agendu do Bulharska, abychom to tady definitivně odsouhlasili až tam. Okay, thank you very much. Uh... Děkuji. Eh, chtěl ještě kolega za vámi vystoupit? Eh, já se omlouvám, nevidím vaše jméno. Ale stručně prosím a potom něco navrhneme. Vzhledem k tomu, že zde je stále mnoho otevřených otázek pro Bulharska a jsou to důležité otázky, třeba Dánsko, podskupiny, my jsme přesvědčeni, že článek 2, který souvisí s Dánskem, týká se členů a pozorovatelů, že to by také mohlo zůstat otevřené. Ale ne eh, celý ten článek, pouze ta otázka dánská, obecně a v článku 2. Dobře, takže situace je takováto. Můj návrh, který zůstává, ale... Vidíte, já jsem slovo nechtěl dávat eh, nikomu dalšímu, ale vzhledem k tomu, že se jedná o pana Busutila, Eh, bývalého europoslance a teď eh, poslance jiného parlamentu, tak snad řekne něco rozumného, eh, prosím. Děkuji vám za tu poklonu, pane předsedo. Já jsem si říkal, že byste mohl využít trochu pomoci, proto bych apeloval na všechny kolegy, aby podpořili váš rozumný návrh, váš rozumný apel, abychom alespoň odsouhlasili tuto sadu pravidel jednacího řádu jakožto základní dohodu, což by nám umožnilo pokračovat v práci, až se příště sejdeme. A že bychom pouze ty nejhorší, tedy ty nejspornější body nechali na příští schůzi, protože jinak bychom promrhali příliš mnoho času a nedospěli bychom žádné dohody. Já jsem přesvědčen, že zde v místnosti je poměrně široký konsenzus pro to, abychom tu dohodu uzavřeli a proto jsem si říkal, že bych vás v této věci podpořil, že bych vás doplnil a poděkoval vám a vašemu spolupředsedovi za skvělou odvedenou práci. A rád bych připomněl kolegům, že čím víc času strávíme s procedurami, tím méně času budeme mít na skutečnou práci, to znamená na dohled nad Europolem. Takže prosím, eh, pane předsedo, doufám, že to budete považovat za e, nápomocné. No, nevím, jak moc nápomocné to bylo, možná, že to někoho spíš jenom naštvalo, ale děkuji vám každopádně, Busutile. Eh, beru to v tom duchu, v jakém jste to řekl, díky za konstruktivní přístup. Toto je postup spolupředsedů. Tedy máme většinu textu, na čem se shodneme. Takže jednoduchý návrh. Buď ten text odsouhlasíme, já bych řekl německým kolegům, že máme velice jasně definovanou oblast, kde se neschodneme. Takže 4, 2, 1 nové vezmeme do Bulharska, podskupiny a Dánsko také. A máme definovanou sadu kompromisů, kde se shodneme. Takže můj jednoduchý návrh je, pokud nechceme úplně promrhat tento čas, tak můžeme tento text odsouhlasit a já vám ty kompromisy znovu přečtu a to odsouhlasíme a potom tedy se začneme připravovat na Sofii. A nebo do Sofie povezeme úplně všechno, to je možnost číslo dvě, ale já bych rád řekl, a řekli to mnozí kolegové, pokud to uděláme, tak je zde určité podezření a ti z nás, kteří mají zkušenosti v těchto věcech, že tím, eh, vlastně ničemu nepomáháme, protože vlastně tím zastupujeme názor, že nebudou žádné oblasti, které budou složité, nebo oblasti naopak, kde bude kompromisu snadno dosaženého. Takže já bych navrhoval, vím, že teď chce mluvit spousta dalších lidí, prosím, buďme disciplinovaní, protože všichni už hovořili, už jsme téměř na konci schůze e, a musíme to uzavřít. Takže Toto je tedy návrh. Buď možnost A, nebo možnost B. A musí to být zcela konsenzuální. Takže možnost A. Souhneme se, shodneme se na tom, mám to novou číst, nemusím, že tedy ta definovaná oblast je ta, kterou jsem četl, kromě odstavce nového odstavce 421, což půjde do Bulharska, k písemným otázkám. Eh, podskupiny a Dánsko, to půjde všechno do Sofie. Všechno ostatní. Shodneme se na tom? Je někdo proti, že bychom to odsouhlasili? Jsou námitky? Dobře, německá delegace je proti a Kypr. Dobře, tak se neschodneme. Jinými slovy, uděláme možnost B. Chcete mít námitku s popisem námitky? Chcete popsat svou námitku? Tak prosím, popište ji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se hlásil o slovo, já jsem neříkal ne. Mám návrh. Chápu váš postup, že bychom odhlasovali eh, jaksi to gro toho textu, protože mnoho je konsenzuálního. Pokud se shodneme na těch eh, nových bodech, my bychom s tím neměli problém. Pro nás je otevřené, mohu říct si jasně, e, to, co jsou jaksi důležité, ale ne dramatické nebo neřešitelné problémy. Jde o formulaci úkolu trojky. O přesnou formulaci toho, jak se e, bude skládat a ustanovovat sekretariát, otázka e, podskupin a otázka těch otázek. Pokud E, toto včetně, plus tedy Dánsko bude otevřeno, tak zbyt, se zbytkem souhlasíme. Tak kolegové, nezlobte se, e, buďte tak hodní, věnujte mi pozornost. Pokud se dostaneme do situace, kde přidáváme další témata, včetně mimo jiné té trojky, tak eh, nám to spíš dělá problémy. Já si nemyslím, že si to můžeme dovolit. Musím se skutečně přidržet svého návrhu. Buď možnost A, tedy ta definovaná oblast, kde se buď shodneme nebo neschodneme, a pokud ne, tak to půjde do Bulharska. Protože pokud s tímto teď začneme, tak se obávám, že postupně pomaloučku, polehoučku se nám to bude celé nabalovat a řekl bych, že se oba shodneme, že to si dovolit nemůžeme. Takže buď možnost A nebo možnost B. Máme možnost B. Fajn. Jinými slovy, to vezmeme do Sofie. A na tom základě bych poprosil bulharského kolegu, aby okomentoval přípravu bulharské schůze. Jestli byste mohl, prosím, jen velice rychle okomentovat co si o tom myslíme. Prosím, kolegové, buďte ještě chvilku trpěliví. Prosím. Já bych přizval, do se varianta. Tak fajn. Eh, já bych eh, vás rád, na vás rád apeloval. Pojďme do možnosti A. Jak jste řekl, pane předsedo, potřebujeme plný konsenzus. To znamená, že v Sofii budeme mít spoustu práce a každý z nás by si měl uvědomit teď a tady, čemu budeme v Sofii čelit, jaká rozhodnutí budeme muset učinit. Proto bych rád řekl následující, pane předsedo. Rád bych apeloval na všechny, abychom zvolili možnost A. Pokud akceptujete tento návrh, bylo by to skvělé. To bude z mé strany všechno. O schůzi v Sofii bych promluvil pak ještě později. Okay, um, yes. Dobře. Tak Vidím, že jste svůj, svůj řečnickou dobu zabral prozbou, já bych to cítil stejně, ale vypadá to, že to nepadá na úrodnou půdu. Já už jsem to říkal a řeknu to znovu, že ta situace nebude dokonalá, že budeme mít e, společný dohled národních parlamentů a Evropského parlamentu. To je obrovský úkol a myslím si, že jsme se úžasným způsobem posunuli v těch zmíněných oblastech. Ti z nás, kteří mají zkušenosti s procedurami, jako je toto, a dívám se za panem Diazem Demeru, který je asi nejzkušenější, tak e, asi to nejrozumnější by bylo dohodnout se k těm oblastem, kde máme dohodu a to bych navrhoval já, ale ta dohoda se nekoná. A z toho důvodu tedy musíme zvolit možnost B. Pan Diaz de Mera má procesní námitku a poté to už budeme muset uzavřít. Když dovolíte, pane předsedo, jenom jedinou úvahu mám, abych zachránil konsensus. Navrhuji vám, celé skupině společné parlamentní kontrolní skupiny, abychom schválili návrh A a tak, abychom dokázali efektivnost našich debat a německá delegace eh, své požadavky může vznést na bulharském zasedání, protože jsou to návrhy, které stojí za to uvážit. Ale abychom zde jednomyslně přijali návrh A a dali možnost eh, německé delegace, aby to, co má, přednesla v Sofii. Děkuji. Ano, takže tento konsenzus by zahrnoval i trojku. Vaadakem panime sisse siia punkti, mis äh, lepiti kokku. Äh, Tedy jeden bod, kterému byl konsenzus na konferenci předsedů. V principu konsenzus eh, je východisko rozhodování, o tom jsme rozhodli. Já si myslím, že naše diskuse eh, nastala ve stejnou chvíli. V principu máme konsenzus A já mám jeden, jednu prozbu na e, německé a kyperské přátelé. Pokud v textu není opozice, tak vás žádám, abyste respektovali čas energii, kterou jsme e, věnovali e, práci na tomto kompromisu. Je možné dnes Ehm, přijmout zprávu, ale bude to živá zpráva. Není to tak, že rámcovou dohodu bychom nemohli dále pozměnit. Ano, to bude možné následně změnit, ale abychom se dostali dál v tom podstatném, je nutné mít rámcový dokument, jednací řád, na kterém bychom mohli pracovat. Kolegové, prosím. Kataríš. Eh, kyperský kolega. Vzhledem k tomu, že záležitost Dánska je stále otevřená, Chceme, aby článek 2 zůstal také otevřený. Tam jde o členy, eh, plnoprávné členy s hlasovacím právem a pozorovatele. A jinak se zbytkem souhlasíme, souhlasíme s tímto textem. meil oleme ju selles osas ka kokku leppinud, et äh, Taani on üks põhiline Dánsko je základní eh, bod naší diskusi pro další schůzi. Jedná se o status pozorovatele, o tom se znovu diskutuje. Okay, so, so basically for... Takže v zásadě eh, Kypr je s tím je spokojen tedy a přijímá eh, tu možnost A? Ano? Pokud je jasné, že také chceme, aby se tam hovořilo o článku 2 a o eh, členech s hlasovacím právem a pozorovatelích, to, se, to by se mělo zapsat, ano, v pořádku. Takže vy jste pro A a teď Německo, prosím. Německo? ich weiß nicht, ob alles an Deutschland hängt. Hate to put all the uh, pressure Aber, on you, but you know. Ähm, ich ich mache mal den, den ähm, Dobře, já nevím, jestli všechno závisí úplně na mě, je, abych ještě jednou navrhl, že bychom tedy zvolili možnost A a přidržím se slov pana Diaz Demera. Pokud se shodneme, že závazně v Sofii vyřešíme ty poslední čtyři body, které jsme si nevymysleli na poslední chvíli, ale hned od včerejška jsme je říkali. Pokud pro ně budeme mít většinu, tak potom bychom byli pro. Ještě jednou tady ty čtyři body. Chceme v první řadě, aby trojka měla jasně definované úkoly. Za druhé sekretariát, to nemusím doplňovat tři ty podskupiny, eh, to už bylo tak jako tak otevřené, plus eh, tedy ty otázky. Eh, společně s Dánskem musíme formulovat, že toto musí být v Sofii jasně řečeno. Takže pokud to takto bude, tak jsme, tak jsme pro. I mean the problem, the pro- eh, Problém je, že se, stále, že se otevírají stále nové eh, věci a eh, jsou další, kteří žádají o slovo jako Polsko a chtějí otevírat další záležitosti. Problém je, že vy otevíráte další záležitosti, takže nevím. I mean, the issue is... Takže otázka je, můžeme se shodnout na tom, na čem jsme se už shodli a ten zbytek nechat eh, na eh, Sofii. Teď tady máme eh, ještě trojku. fakt je, že ji tam můžeme diskutovat. S tím není problém. Yeah, and we have the problem Yeah. Sorry, colleagues, we're... Omlouvám se, kolegové. My jsme diskutovali o tom německém návrhu. Dejte nám prosím chvilku, abychom to abychom o tom promluvili. Kolegové. Mám novinky. Prodiskutovali jsme to a máme další neřešitelný bod od nejméně dvou delegací a ten opravdu se nedá vyřešit. takže budeme muset přijmout možnost B, Čili vytvoříme eh, novou lhůtu pro podání pozměňovacích návrhů a budeme muset znovu projednat celý ten balíček v Sofii. Je mi líto, že jsme nedosáhli eh, konsensu. Eh, myslím si, že jsme promarnili čas. Budeme pokračovat na základě, na kterém jsme začali ta nedohoda bude vyjádřena písemně a e, stanovíme novou lhůtu pro podání pozměňovacích návrhů. A nyní bych požádal kolegy z Bulharska. Kolegové, blížíme se ke konci. Respektujte, prosím, všechny, kteří hodně pracovali a dáme slovo ještě bulharským kolegům. Pane Moraesi, vážení poslanci, Eh, děkuji vám za práci, na, za úsilí na práci eh, na dokumentu, který dnes nebyl přijat. Dalo nám to příležitost pracovat a dospět k dohodám ve spoustě bodů. A eh, v Sofii já spolu se svými kolegy se snažíme dosáhnout dohody v bodech, kde se nám to dnes nepodařilo. Tak budete mít víc času a až se uvidíme v Sofii, uvidíte, zemi, že je to, uvidíte, že je to země, která má velké kulturní eh, dědictví. Kromě práce je tam možné se i dobře bavit. Jak víte, 18. až 19. března se uskuteční zasedání naší parlamentní společné kontrolní skupiny. Dostanete poznávání. Diskuse ještě neskončila. Chtěl bych poděkovat oběma eh, spolu eh, předsedům. Děkuji kolegovi z, kolegům z Estonska. Eh, kolegové, ještě chtěl bych poděkovat členům národních parlamentů za Eh, plnou práci. Chtěl bych poděkovat eh, našim štábům a sekretariátu. Jejich práce nebyla marná a uvidíme se na dalším eh, schůzi naší společné parlamentní kontrolní skupiny a těším se na, na konstruktivní diskusi. Děkuji také svému spolupředsedovi panu Ajkovi.